Tomasu Manovi zpravodaji. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové, kolegové, kolegyně. Demokratické změny a spravedlnost mezi generacemi, to je téma mé zprávy. Tato zpráva vychází z celé řady studií z různých členských států Evropské unie. Vychází také z rozhovorů s různými organizacemi zde v Evropském parlamentu. Já jsem využil této příležitosti také k tomu, abych hovořil s nevládními organizacemi a s komisí. Měli jsme také malé slyšení. To bylo tedy východisko. Je dobře, že lidé jsou stále starší a to znamená, že jsou také zdravější. Jsou delší dobu aktivní, mají možnost více se účastnit společenského života, déle tedy. To jsou pozitivní aspekty. Já nerád slýchám to, že si lidé stěžují na to, že je společnost starší. Na druhou stranu ale musíme si přiznat, že porodnost klesá. A z tohoto důvodu samozřejmě existuje i určitá finanční rizika některá opatření není možné trvale udržitelně financovat tak, jak jsou. A z tohoto důvodu je třeba včas zasáhnout, abychom dosáhli toho, že se nestane něco, co už vidíme v některých členských státech, kde jsou jednotlivé generace eh, hnány proti sobě. Eh, poukazuje se na to, že moje zájmy jsou lepší než eh, tvoje, takže to si myslím, že je špatné. Je třeba rozdělit zátěž mezi jednotlivé generace. Já se domnívám, že je třeba, abychom na evropské úrovni měli politiku, která zohledňuje všechny generace, ale zároveň je třeba zohlednit zkušenosti z jednotlivých členských států. Potřebujeme otevřený dialog mezi generacemi a je třeba vyhnout se polemikám. Potřebujeme situaci, kde budou všechny generace vítězi. Já navrhuji generační vyrovnanost ve všech členských státech. Je třeba, abychom měli informační instrument, ze kterého budeme moci eh, dostávat informace, například jak to v budoucnosti bude vypadat s platbami, jaká zátěž bude existovat, jak můžeme dosáhnout toho, aby se hodnotily dopady eh, nových zákonů na evropské a národní úrovni. Eh, je třeba, aby důležité důležitá zjištění neskončila v šuplíku, ale aby se realizovala a brala v potaz. Je nutné, abychom věděli, jaké budou dopady nové legislativy. Potřebujeme mít komunikační platformu. Je nutné nezahrnovat jenom mladé, ale celou společnost. A je potřeba, aby celá společnost věděla, že nese odpovědnost za budoucí vývoj. Já pleduji za politiku také pro mladé. Mezi mladými je vysoká nezaměstnanost. Dochází zde k velkému plítvání lidskými zdroji. Mladí lidé většinou se setkávají Eh, s problémy na pracovním trhu, nejsou dostatečně uznáváni a z tohoto důvodu potřebujeme mít politiku, která se soustředí také na ně. Já navrhuji, aby po nezaměstnanosti maximálně 6 měsíců eh, musí mít mladý člověk eh, možnost získat vzdělávací místo nebo nějakou stáž a tak dále. Je nutné, aby firmy se snažily o to zahrnout tyto mladé lidi. A je třeba, aby tyto mladí, mladí lidé také o to měli zájem. A tito lidé by se měli aktivně zapojit do naší společnosti. Bohužel tomu tak vždy není a často bývají marginalizováni. Kromě toho navrhuji, tohle bylo tedy pro ty mladé, ale pro ty starší navrhuji iniciativu Pakt 50+. Eh, plus. Existuje zde totiž nutnost zajistit to, aby lidé, kteří jsou starší 50 let, nebyli marginalizováni, pokud jde o pracovní proces. Je třeba, aby byli zahrnuti. Je nutné, aby abychom se soustředili na to, že mladí a starší budou spolupracovat ve stejné pracovní eh, skupině. Eh, ti starší mají eh, zkušenosti, mají dobré pracovní zvyklosti. Mladí naopak mají často nové nápady, nové myšlenky a je dobré tyto dva aspekty skombinovat. Často tomu tak ale v podnicích není. Já se domnívám, že my jako politici bychom se měli snažit předsvědčit eh, podniky, manažery, stejně tak jako sociální partnery, aby se v tomto v této oblasti situace změnila. Je nutné, aby lidé, kteří jsou starší, měli odpovídající postavení ve svých podnicích, protože mají obrovské zkušenosti. A často i starší lidé jsou velice dynamičtí, jak vidíme v našich eh, podnicích a mají potřebu samozřejmě být uznáváni. Zároveň potřebujeme politiku, která by podporovala práci starších lidí. Já podporuji partnerství sociálních partnerů a odborových svazů, které v této oblasti přebírají iniciativu. V oblasti růstu a hospodářství je jasné, že otázka starších lidí není stále ještě dostatečně zohledňována. Jsou zde některé služby, některé produkty, které jsou eh, upravovány pro starší lidi, ale to nestačí. Eh, někdy mladí lidé říkají, tohle je jenom pro ty staré, ale naopak starší eh, říkají, že často jsou podporováni jenom mladí lidé a že starší jsou eh, marginalizováni. Já si myslím, že takovýto vývoj je velice špatný a je potřeba, abychom zajistili jeho změnu. Dále považuji eh, téma eh, poskytování služeb a produktů za velice Eh, důležitý. Je nutné soustředit se také na otázku vesnic. Eh, ve chvíli, kdy od kdy se z venkova začnou stěhovat všichni mladí lidé, eh, zůstává venkov velice starý je třeba podívat se na to, jaké možnosti existují ve venkovských oblastech pro to, aby zde existovaly dostatečné možnosti pro mladé lidi, aby zde měli možnost najít práci a aby v těchto venkovských oblastech zůstávali. v mé zemi, v Německu, v každém případě tyto problémy v současné době musíme řešit. Pokud chce politika a být efektivní, potom musí zohledňovat jak mladé, tak starší. Další oblast eh, péče. Samozřejmě tato oblast není tak atraktivní pro mladé lidi. Ale pokud existuje péče pro babičky a dědečky, eh, tím vzniknou také nové možnosti pro mladé lidi. Mladé lidi je třeba podporovat v tom, aby se angažovali nejenom pro svoji rodinu, ale také pro ostatní starší lidi. Mladí lidé by třeba v rámci civilní služby mohli mít možnost starat se o e, starší lidi a být v kontaktu se staršími lidmi. Já se domnívám, že je možné si zde hodně e, vyměňovat zkušenosti. E, nové technologie nejsou omezeny jenom pro mladé lidi. Měly by být také dostupné pro lidi starší. Je třeba zajistit to, že starší lidé budou potřební. je nutné, aby celá společnost se eh, do těchto snah zapojila. Já se domnívám, že tato zpráva se snaží nedívat se na otázku z pohledu mladých nebo z pohledu starých, ale snaží se o to, aby obě tyto skupiny eh, byly zahrnuty stejným způsobem. Je nutné, aby zde vznikla solidarita, poku, protože pokud to nedokážeme, potom eh, tyto naše návrhy skončí v šuplíku a my tak eh, ztratíme příležitost utvářet budoucnost. Máme zde před sebou velkou výzvu, kterou společně můžeme vyřešit. Já se těším na diskuzi s vámi, kolegové, kolegyně. Thank you. Um... Děkuji. Paní Cornelisen, prosím. Thank you, Mrs. Chair. Děkuji, paní předsedající. Jsem velice ráda, že byla tato zpráva vypracována. Já se domnívám, že demografické změny jsou velice důležité. V současné době hodně hovoříme o hospodářské krizi, o krizi eura. Ale já se domnívám, že udržitelnost našich penzijních systémů a otázka demografických změn jsou skutečně potenciálem pro další velkou krizi, pokud něco neuděláme. Souhlasím s vámi, pane Mane, v tom, že jsem přesvědčená o tom, že demografické změny jsou kontrolovatelné, pokud učiníme odpovídající kroky. Mně se líbí především to, co píšete o to, že je nutné uznat eh, to, co lidé, starší lidé dělají pro naši společnost, eh, že je třeba uznat to, že jsou zapojeni do dobrovolné práce a tak dále. Bez nich by naše společnost nebyla nikde. Zároveň se mi zde líbí, že zmiňujete eh, penze a období důchodu. Bude publikována zelená kniha o tomto tématu a je jasné, že je třeba reformovat penzijní systémy, pokud mají být trvale udržitelné. Pokud jde o boj proti diskriminaci na základě věku, já si myslím, že to by zde mohlo být zohledněno trochu více. V Nizozemsku 80 zaměstnavatelů poukázalo na to, že by raději nenajímali někoho, kdo je starší než 45 let, natož někoho, kdo je starší než 55 let. Takže to je skutečně věc, kterou musíme více zdůraznit. Dále se mi líbí, že zde zmiňujete eh, překážky pro ty, kteří chtějí pracovat i v důchodu a nutnost odstraňování těchto překážek, a protože často lidé, kteří chtějí pracovat i v důchodu, nemohou. Co, se, co mě zde ale chybí, je pohled z hlediska pohlaví. Já se domnívám, že ve stárňoucí společnosti budeme potřebovat eh, samozřejmě více péče o starší lidi, ale budeme potřebovat také více péče o děti, protože ve chvíli, kdy eh, lidé v produktivním věku budou muset více pracovat, budeme potřebovat, aby ženy mohly pracovat a aby existovala péče o děti. Je nutné, abychom zde měli jasné rozdělení a práce, pokud jde o péči mezi muži, ženy muže, ženy a stát. A to je další věc, kterou bych chtěla, aby se zohlednila. Mnohokrát vám děkuji a těším se na příspěvky dalších kolegů. Děkuji. Máme zde relativně dlouhý seznam, takže prosím vás, ne déle než dvě minuty, paní Kestex. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Jsem opravdu velmi ráda, že se mohu s vámi a se spravodajem znovu podívat na otázky této diskuse demografických výzev. Chtěla bych pogratulovat panu spravodaji, panu kolegu Vymanovi za tu zprávu, která opravdu zohledňuje všechny nejdůležitější aspekty této problematiky spojené s demografickou výzvou. Souhlasím s ním v mnoha bodech, pokud jde tedy o ty zjištěné skutečnosti a velmi vítám eh, ten jeho přístup, podle kterého by všichni tedy měli vyhrávat, to znamená přístup win-win. Myslím si, že skutečně potřebujeme analýzu dopadu, protože ten problém demografické výzvy není nic nového. Evropská unie ví, že tento problém před námi vyvstane, že se musí řešit, ale konkrétní opatření zatím ještě nejsou uplatňována a dopad stárnutí bude jistě nerovnoměrně rozložen po území Evropské unie a bude to mít tedy i různé následky. Je tady otázka územní s určitým tedy koncentrováním těch starších osob nebo mladých lidí naopak na určitých částech územích, podle toho také zda jsou to produktivní či méně produktivní oblasti. A to všechno může vést k určité nevyváženosti a k určitým tedy také nevyrovnanostem, pokud je o náklady, které s tím budou spojeny. Čili potřebujeme skutečně mít přesnější přehled o těchto dopadech, stejně jako se to týká porodnosti, která se velmi liší od jednoho členského státu k druhému, čili opravdu potřebujeme tyto věci řešit. Stejně jako pan zpravodaj se domnívám, že jedna z prvních odpovědí je otázka rodinné politiky. A že i tady máme možnost přinést určitá řešení, zejména proto abychom posílili porodnost a mohli se tyto věci. Prosím, mohla byste být tak laskavá a blížit se už k závěru svého vystoupení? Jenom ještě několik minut. Ne, ale už pár minut navíc nemáme, takže kdybyste mohla si pospíšit. Čili pokud jde o to, co je zásadní problém, to je problém řízení lidských zdrojů jak je možno zaznamenat, je tady problém nezaměstnanosti mladých a nezaměstnanosti seniorů. A myslím si, že proto je třeba, abychom měli skutečnou politiku lidských zdrojů, ve které podniky už nebudou moci externalizovat tento problém, jak si snažit se ho řešit mimo svůj rámec a ponechávat tedy na společnosti tu nedostatečnou zaměstnanost nabízenou mladým lidem a seniorům. Ještě prosím chviličku, protože teď se dostávám, omlouvám se, ale musím vám vzít slovo. Pan Paraplis, prosím. I'm sorry about that, but we do have... Eh, six more. Já se omlouvám, ale mám tady přihlášených ještě šest dalších eh, osob do diskuse, takže my jsme měli příležitost o pozměňovacích návrzích hovořit, když byly předloženy. Děkuji. Sí, señora presidenta. <clears throat> Es obvio, pero... Děkuji, paní předsedkyně. Samozřejmě byste snad mohla nechat alespoň minutku paní kolegyni, aby mohla dokončit své vystoupení, aby paní Kastex mohla tedy schrnout to, co nám chtěla říci. Bylo by to zdvořilé, to by bylo jaksi minimální. Ona už překročila tři minuty, takže mm, to by nebylo eh, spravedlivé vůči ostatním. Eh, já vám rozumím, takže prosím paní Bájer. Köszönöm szépen, nagyon rövid eh, megjegyzést tennék, három megjegyzést nehyz, nehyz. Já mám tři velice stručné poznámky. Je skutečně těžké hovořit o tomto tématu. Ve chvíli mladí zcela dominují obrázek naší společnosti. To je to, co vidíme v médiích. A sociální dimenze skutečně přesahuje ty aspekty zmíněné v této zprávě. Další důležitá věc jsou finance. Je zde velká konkurence, pokud jde o sociální zdroje. A tento konkurenční boj se bude nadále zesilovat. Bude stále nákladnější poskytovat péči. A dále zde bude rostoucí konkurence, pokud jde o financování rodin. Další důležitou dimenzí je otázka pohlaví. Náš výbor vyšle stanovisko zpravodaji a doufám, že eh, to, tento aspekt bude součástí budoucí zprávy. Pan Merančáty? Merci, madame la Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chtěla bych pogratulovat panu zpravodaji a dva body zdůraznit, které mi přišly velmi zajímavé v jeho vystoupení. Za prvé, to je tedy způsob, jakým vlastně celou tu problematiku vzal v <clears throat> potaz, jakým způsobem tedy zajistit vlastně solidaritu mezi generacemi v rámci tedy toho mezigeneračního vztahu. A myslím si, že můžeme skutečně dobře fungovat jedině, když budeme mít ten společný vlastně pohled na tedy problematiku starších i mladších generací dohromady. A další věc, která mne velmi zaujala, je v podstatě ten pakt pro, těch, eh, pro tu skupinu těch lidí nad 50 let, protože velmi často se zabýváme staršími občany až tedy v době, kdy dosáhnou důchodového věku, ale máme tady celou tu skupinu 50 až 60 let, která se vlastně ocitá mimo pracovní trh, čili to je také velmi zajímavé. Měla bych dva návrhy, paní předsedkyně. První vlastně ta souvisí s tím, co jsem říkala. To znamená, že v podstatě si musíme vzít v potaz právě tu skupinu, která jak si už dospívá k důchodovému věku, ale která je ještě ochotná a schopna pracovat. A abychom tedy byli schopni toto zajistit, abychom mohli zajistit solidaritu mezi generacemi, je třeba mít také celoživotní vzdělávání a tedy schopnost potvrzovat, vlastně stvrzovat těm lidem určité tedy získané zkušenosti jakožto základ pro jejich tedy pracovní využití. Děkuji mnohokrát. Mrs. Brinkovič. Děkuji, paní Brinkvičiči. Ačiū, poně primininky, až ještě jsou... E, Děkuji, paní předsedkyně. Já mohu pouze podpořit to, co vyjádřil pan zpravodaj. Stanovisko Evropského parlamentu k této otázce je nesmírně důležité. Je třeba, abychom reagovali na tu demografickou situaci. Chtěla bych říct dvě věci. Za prvé se domnívám, že ten pakt pro těch 50 a více je nesmírně důležitá věc. Ale chtěla bych vás také upozornit na jeden z návrhů, které tady zazněly. Zazněl návrh na to, aby se zrušily předčasné důchody. Je to ale dobrý nápad. V některých členských státech existuje pravidlo, kdy si lidé zvolí předčasný odchod do důchodu, protože se jedná o nezaměstnané v dlouhodobém plánu. A zde, myslím, by nebylo dobré tedy tento mechanismus rušit, protože v mnoha členských státech by to mohlo vést k projevům nespokojenosti tomto období, možná ještě po několik let, se nám asi nepodaří zajistit této generaci možnost zapojit se do pracovního trhu a proto je důležité zachovat tyto předčasné důchody tam, kde je to třeba. A teď pokud je o rodinnou politiku, pokud v Evropské unii nebudeme z to najít dobré páky na to, abychom zvyšovali porodnost, pak se nám nepodaří vyřešit ty problémy, o kterých jsme hovořili. Prosím, to je vše, co jsem chtěla. Paní Rapty. Mrs. Rapti? Paní Rapti? Ano, já nebudu opakovat to, co už zaznělo, ale Chtěla bych se zmínit o následující věci. Solidarita mezi generacemi zahrnuje to, čemu říkáme demografický problém. Potřebujeme více mladých lidí v této stárnoucí Evropě. A co to znamená? To znamená, že hospodářská politika a zejména dlouhodobé cíle musí zahrnovat určité tedy výzvy pro mladé generace, určité pobídky a v té krizové době, jako je ta, kterou teď procházíme v Evropě, kde máme omezené zdroje, snižuje se tedy hladina důchodů. Tady si myslím, že nesmíme rušit ty finanční podpory, které mohou pomáhat mladým eh, manželským párům. Musíme zachovat i určité pobídky třeba pro zvýšení porodnosti. V tom ohledu třeba dělá hodně Španělsko. Musíme se snažit vyhýbat eh, snižování těchto prostředků, protože když je budeme omezovat, tak to bude mít špatné dopady na hospodářství. Pan Higgins, děkuji. Vzhledem k současné finanční krizi existuje zde útok na tu myšlenku, že lidé pracující by měli jít do důchodu v rozumném věku a že by si měli užívat důchodu ve chvíli, kdy pracovali pro společnost 40 let. A vlády zvyšují důchodový věk na 68 let. Lidé jsou neustále starší a starší, když odcházejí do důchodu. Lidé musí pracovat déle a vlády říkají, že je tomu tak proto, že nemáme dostatek mladých lidí a že není možné, aby bylo produkováno dostatek peněz na to, abychom podporovali tuto starší populaci. Ale to není pravda. V 60. a 70. letech, když jsem byl mladý, tehdy technologie a nové techniky se stále dostávaly eh, do světa a tehdy nám bylo řečeno, že hlavní problém který budeme mít v budoucnosti, je, co budeme dělat se vším tím volným časem díky novým technologiím. Ale eh, skutečnost je taková, že máme nové technologie, ale jediný volný čas, který máme navíc, je eh, ten čas, který mají nezaměstnaní a kteří žijí v chudobě. A lidé musí pracovat mnohem déle a tvrději než kdy dříve. Já si myslím, že to je nesmysl, že naše společnost je organizována takhle. Eh, není možné abychom něco takového připouštěli. Je nutné, abychom kontrolovali eh, zdroje. Je nesmysl, že v současné době kontrolují finanční zdroje především hedžové fondy, které riskují jako v kasínu na finančních trzích. To je naprosto eh, nesmyslný systém, který je postavený na hlavu. Je nesmysl, aby eh, penze, aby důchody závisely na něčem takovém. Řečník byl přerušen. A prosím vás, dokončete svůj příspěvek. Není zde konflikt mezi, pracu- mezi staršími a mladšími, ale mezi kapitalisty na jedné straně a pracujícími na straně druhé. A pan Bark? Já, Dank, Frau Děkuji, paní předsedající. Budu stručný, už zde většina věcí zaznělo. Já bych eh, chtěl uznat pana Tomase Mana za jeho zprávu. Je to skutečně velice vydařená zpráva. A je to zpráva, která hovoří o mnoha tématech. Jeden bod, eh, o kterém musíme dále řádně hovořit, podle mého názoru, je zajištění sociálních systémů. Něco takového nemůžeme udělat, aniž bychom zohlednili více téma migrace. Já se domnívám, že v této oblasti v následujících letech bude skutečně důležité, abychom o migraci hovořili. Vidíme, že v mnoha zemích dochází k silnému vývoji v oblasti migrace a je třeba tento jev využít také pro řešení zajištění sociálních systémů do budoucna. Další bod je propojení mezi prací a vzděláváním. Já se domnívám, že je třeba že je jasné, že zde jsou kompetentní členské státy, ale přesto abychom se tímto tématem měli zabývat. Je třeba, abychom zajistili, že členské státy důležitost tohoto tématu uznají. Děkuji. Než předám slovo Tomasi Manovi, Chtěla bych se zeptat, jestli komise chce k tomuto něco říct stručně, pan Macky. Yes, dear Madam Chair, Madam. <clears throat> Um, I just want to make a short point and, uh, and... děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl říct si pár slov jenom velice stručně. Není, není dobře slyšet. Eh, tedy pár slov eh, ke zprávě pana Mana. Eh, rok 2012 byl zvolený jako rok aktivního stárnutí a eh, toto je výborná příležitost učinit určité konkrétní návrhy pro eh, realizaci tohoto eh, roku. Samozřejmě eh, Rada a komise se budou muset na tom shodnout, ale je dobré v počátečních fázích již získat nějaké nápady ohledně cílů, které by mohly být dosaženy v takovém evropském roce a rada eh, přijme závěry o aktivním stárnutí a velice vítáme návrhy pana Mana, eh, tedy eh, návrhy tedy, které obsažené v té zprávě z Evropského parlamentu. Děkuji, říká paní předsedkyně. Já bych zmínila tak později tedy svoje poznámky na adresu pana Mana a nyní mu předám slovo. Mnohokrát děkuji, budu stručný. Mám na začátku jsem zmínil jenom některé body, je jich ale ve zprávě ještě více. Paní Cornelisen, souhlasíme s vámi, že je třeba poukázat na to, že eh, Máme zelenou knihu týkající se důchodových systémů. Vzhledem k tomu, že tuto zelenou knihu máme, tak jsem eh, se o tom tolik nezmiňoval ve zprávě. Často bývá ve zprávách příliš mnoho témat. Já si myslím, že je lepší soustředit se na některá témata. Souhlasím eh, s vámi, že spravedlnost mezi pohlavími musí být také důležitým tématem. A toto téma zmiňuji na dvou místech, ale myslím si, že je možné to ještě rozšířit. A paní Kastix, já jsem velice rád, že spolupracujeme. Spolupracujeme také v oblasti jiných politik a já jsem velice rád, že jste mě podpořila, pokud jde o to téma systému, kde zvítězí všechny, všechny generace a také v oblasti toho hodnocení dopadu. Paní kolegyně Bauer Samozřejmě pečovatelské služby jsou nesmírně důležité. Mnoho mladých lidí se účastní pečovatelských služeb ehm, dobrovolně. Ale pokud by zde existoval jasný systém, bylo by to lepší. Je třeba, aby mladí lidé jasně věděli, jak důležité je spolupracovat se staršími a, a aby věděli, že od starších lidí skutečně mohou hodně získat, pokud s nimi budou v kontaktu. Já se domnívám, že to je pro mladé lidi ohromná zkušenost a z tohoto důvodu je potřeba tuto formu péče podporovat. Je nutné, aby stát na to vyčlenoval vždy peníze. Paní Morá, já se těším z vaší podpory Samozřejmě je důležité, abychom měli celosvětové, celoživotní vzdělávání. Často dochází k tomu, že ve vzdělávání jsou podporováni především mladí lidé, ale je třeba, abychom zaručili, že toto vzdělávání bude skutečně celoživotní. A pokud jde o sociální systémy, v Německu máme špatnou zkušenost. Snažili jsme se o to, aby se mladí lidé dostali co nejdříve do na pracovní trh. A e, starší lidé se často zdávali své práce a přenechávali ji e, mladším, ale mladší lidé nebyli e, za pojování do pracovního trhu. To se tedy týkalo předčasného odchodu do důchodu těch starších lidí a to bylo nepřijatelné. Já si domnívám, že je důležité k tomu tématu volného času, abychom o tom také hovořili. Samozřejmě, kdo chce pracovat, musí mít možnost pracovat. Mnoho takových lidí, kteří odcházejí do důchodu, má ještě mnoho energie a chtějí pracovat. Je potřeba, aby měli tuto možnost. To je cíl mé zprávy, ne lidi k tomu nutit. A pokud jde o kolegyni Bár, ano, téma migrace samozřejmě je důležité, eh, objevuje se to ve zprávě, můžeme to ještě zdůraznit. A pokud jde eh, o zástupce Evropské komise, ano, to je eh, jedna věc, kterou jsem nezmínil, ale v každém případě navrhuji, aby rok 2012 byl rokem aktivního stárnutí. Je třeba, aby solidarita mezi generacemi byla hlavním tématem příštího roku. Myslím si, že tím bychom toto téma dostali vysoko na pořad jednání politických orgánů a já se domnívám, že by bylo dobré, kdyby komise a parlament eh, mohli v tomto směru spolupracovat. Děkuji. Mnohokrát děkujeme Tomasi. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 11. června. 14. července budeme hovořit o pozměňovacích eh, návrzích a plénum eh, konec září. Dobře, nyní přejdeme k hlasování. Nejdříve se bude hlasovat elektronicky, takže prosím vás, připravte si hlasovací karty, abychom zjistili, kolik lidí zde máme a hlasuje. Takže nejdříve se hlasuje o eh, mobilizačním fondu. První. Eh, nejdříve Nejdříve se bude hovořit o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Irsko, Waterford, Crystal. Eh, nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy a eh, do lhuty pro předkládání pozměňovacích návrhů, takže zahajuji hlasování. Vote is closed. No? Okay, you tell me when it's closed. Uh, sorry, the vote is now closed. Takže nyní končím hlasování. And the result is... Výsledek je 40 eh, pro, čtyři proti a nikdo se nezdržel. Jeden poslanec nemá hlasovací kartu. Ano, prosím vás, já nemám sebou hlasovací kartu a e, budu tedy hlasovat s dviženou rukou a hlasuji pro. Pro další hlasování Eh, prosím dejte dobře, eh, jak si na vědomí, zda hlasujete pro nebo proti. Další bod. Pardon. Right, the amendment one is in a Eh, atypické smlouvy, eh, kompromis A, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, eh, návrh byl přijat, takže 50, 53, 54, 51, 56, 52 a to je s tím, že 59 bylo staženo, takže dál. Eh, kompromis B, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. Tím padají eh, návrhy 60, 61, 62 a 58. Dále, kdo je pro 63? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. Návrh 64 a 65 jsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? To budeme muset uh, zkus, uh, odhlasovat kartami. Uh, prosím, hlasujeme teď. Končím hlasování. Ano, vzali jsme váš hlas na vědomí. 20 pro, 26 proti, jeden se zdržel, návrh nebyl přijat. Návrh 67, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. 66, což je kompatibilní s 63, kdo je pro? Proti? Návrh byl přijat. Kompromis C, kdo je pro? Kdo je proti? Eh, budeme si to muset ověřit kartami, takže hlasujeme teď. The vote is closed. Končím hlasování. 26 pro, 21 proti, návrh byl přijat. Čím padá 68, nyní 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Kompromis D. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Tím padá 70, 71, 73, 76, 77, 78. A nyní, kdo je pro se 72, to je doplněk ke kompromisu D v druhé části. Kdo je pro bo, návrh 72, druhou část, proti? Takže to budeme muset e, zkontrolovat kartami. Hlasujeme teď. Končím hlasování. 20 pro, 27 proti, takže neprošlo. 74, kdo je pro, kdo je proti, takže zase budeme hlasovat pomocí karet, prosím, hlasujeme teď. Končím hlasování. 25 pro, 19 proti, 2 se, 3 se zdrželi, e, návrh byl přijat. Návrh 75 padá. To odpadá, protože kompromis C prošel. Návrh 80, kdo je pro? Proti? Návrh byl přijat. 81. Kdo je pro? Proti? Návrh byl přijat. 79. Tam budeme eh, oddělené hlasování, eh, takže první část od notes po, from exploitation, kdo je pro? Proti? Takže budeme hlasovat kartami. Končím hlasování. 27 pro, 20 proti. Návrh byl přijat. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Takže zase použijeme hlasovací zařízení. Eh, hlasujeme teď o druhé části návrhu 79. Končím hlasování. 23 pro, 23 proti, návrh nebyl přijat. Kompromis E, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Odpadají body 82, 3, 4, 5, 8 a 7. A nyní kdo je pro 88? Kdo je proti? budeme hlasovat pomocí hlasovacího zařízení o návrhu číslo 88. Hlasujeme teď. Děkuji. Končím hlasování. 32 pro, 14 proti. Návrh byl přijat. A nyní kompromis F. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl přijat, tím odpadají čísla 89, 90, 91, 2, 3, 4, 5 a 6. A nyní kdo je pro 97? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Kdo je pro 98? Budeme hlasovat pomocí hlasovacího zařízení. Končím hlasování. Kdo je pro? Takže 27. 27 pro, 20 proti. Návrh byl přijat. E, návrh číslo 98. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Návrh byl přijat. 99. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Návrh 100 byl stažen. 101, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Návrh byl přijat. Kompromis G. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Eh, takže nyní budeme hlasovat pomocí hlasovacího zařízení o kompromisu G. Končím hlasování. 34 pro, 13 proti, návrh byl přijat. Tím odpadají návrhy 102, 4, 5, 6 a 3. Nyní kompromis H. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže ten prošel a odpadají návrhy 107, 8, 9, 10, 11, 12, 14 a 13, který byl stažený. Nyní 115. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl přijat. E, kompromis I. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, návrh byl přijat a odpadají návrhy 116, 17, 18, 19, 20, 121, 22, 23, 24 a ty tedy všechny odpadají a nyní 125. Kdo je pro? Proti? Takže budeme hlasovat o návrhu 126 pomocí hlasovacího zařízení. Končím hlasování. 29 pro, 19 proti, návrh byl přijat. 127 je kompatibilní, takže kdo o tom hlasujeme teď, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. 128, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. 129, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat 130, ten odpadá, 131, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, návrh byl přijat 132, ten odpadá, 133 odpadá, 134 ústní eh, pozměňovací návrh eh, eh, Máte to eh, v tom seznamu, kde je pro, kde je proti. Zdrželi se. Návrh byl přijat. 135. Ústní pozměňovací návrh, který máte před sebou, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. 136, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. 137, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 138, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh přijat. Kompromis je, kdo je pro, kdo je proti, takže budeme hlasovat pomocí hlasovacího zařízení. Hlasujeme teď o kompromisu je. Končím hlasování. 37 pro, 11 proti, návrh byl přijat a odpadají návrhy 140, 141, 2, 3, 4 a 146. Nyní o návrhu 139, kdo je pro, proti, takže budeme hlasovat pomocí hlasovacího zařízení o návrhu 139 teď. Končím hlasování. 21 pro, 27 proti, návrh nebyl přijat. 145 oddělené hlasování na žádost zelených, první část od points out po ratchet conditions, kde je pro, kde je proti. Takže budeme hlasovat pomocí hlasovacího zařízení, kde je pro, tedy hlasujeme o první části. Končím hlasování. 26 pro, 23 proti, návrh byl přijat. U, u druhá část, kdo je pro? On je tam ústní pozměňovací návrh taky. My musíme na nejprve hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu o vypuštění slova false po slovech clear definition. Takže prosím, nyní hlasujeme o Eh, ústním pozměňovacím návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže použijeme hlasovací zařízení. Je to eh, ústní pozměňovací návrh první části. O němž teď hlasujeme pomocí hlasovacího zařízení. Končím hlasování. 24 pro, 23 proti. Návrh nebyl přijat. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti. Zdá se, že mnoho lidí ruku nezvedlo, takže použijem hlasovací zařízení. Druhá část hlasujeme teď. Končím hlasování. 19 pro, 29 proti, návrh přijat nebyl. Třetí část, kdo je pro, kdo je proti. To není jasné, takže budeme hlasovat elektronicky o třetí části. Končím hlasování. 26 pro, 22 proti, návrh byl přijat. 147, kdo je pro? 147, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. 148, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. 149, kdo je pro? Proti? Budeme hlasovat elektronicky o návrhu číslo 149. 21 eh, pro, 28 proti, návrh nebyl přijat. Kompromis K, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat a tím odpadají body, návrhy 150, 151, 2, 3, 4 a 5. Nyní 156, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. 157, kdo je pro? Proti? Budeme hlasovat elektronicky o návrhu 157. Končím hlasování. 25 pro, 21 proti, 3 se zdrželi, takže návrh byl přijat. A nyní pozměňovací návrh 158 a 160, 161, které jsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže budeme hlasovat elektronicky. Hlasujeme teď. Patnáct pro, 34 proti. 159 a 162 jsou stažené. Kompromis L, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Tím odpadají návrhy 163, 4, 5, 6. A nyní 167, kdo je pro? Proti? Drželi se? Budeme hlasovat elektronicky o návrhu číslo 167. Končím hlasování. 22 pro, 26 proti a e, návrh nebyl přijat. 168, kdo je pro, proti. Stejná většina proti. 169, kdo je pro, proti. E, ověříme si to elektronickým hlasováním. Hlasujeme teď. jeden, je tady o jednoho EPP navíc, takže se bude potřeba domluvit, který to je. A budeme tedy hlasovat znovu o návrhu 169. Hlasujeme teď. 25 pro, 22 proti. Návrh byl přijat. 170 ústní pozměňovací návrh zpravodajky, eh, dá doplnit tam in some more states, kde je pro, kde je proti. Takže to zase budeme muset zkontrolovat elektronickým hlasováním. Hlasujeme o návrhu číslo 170. 26 pro, 23 proti, návrh byl přijat. Kompromisní návrh M, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Tím odpodají návrhy 171, 3, 2, 4 a 5. A nyní 176 a 177, o nichž se hlasovat současně, který kdo je pro, kdo je proti, Návrh nebyl přijat. Kompromis N. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl přijat a odpadají návrhy 179, 180, 178, 181 a 182. A nyní 183, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. 184, kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se. Návrh byl přijat. 185. Kdo je? Ten odpadá. 158. Neomluvte mě, já. 186. Kdo je pro? Kdo je proti? Budeme hlasovat elektronicky. Uh, vote is closed. Končím hlasování. 27 pro, 22 proti, návrh byl přijat. 187, kdo je pro? Kdo je proti? Můžete prosím zvednout ruce, ať to vidím. 187, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl přijat. 188, kdo je pro? omlouvám se, 188 odpadá, 189 kompatibilní je, takže kdo je pro 189, kdo je proti, zdrželi se, návrh byl přijat 190, odpadá, kompromis O, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, návrh byl přijat a odpadají návrhy 191, 2, 3, 4 a 5. A nyní na 196, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, návrh byl přijat 197, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat 198, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat 199, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat 200, kdo je pro, proti, budeme hlasovat elektronicky, hlasujeme teď o návrhu číslo 200. E, 28 pro 21, proti návrh byl přijat 201, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Kompromis P, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat, odpadají návrhy 202, 3, 4, 6, 7 a nyní 205, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat 209, kdo je pro, proti, zdrželi se na 8, ten odpadá, 210, kdo je pro? Pardon. Dvěstě deset. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Návrh nebyl přijat. 211. Kdo je pro? proti, návrh byl přijat 212, kdo je pro, kdo je proti. Budeme hlasovat elektronicky o návrhu číslo 212, hlasujeme teď. Končím hlasování. Sedmnáct pro 28 proti, tři se zdrželi, takže návrh nebyl přijat. 213, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se návrh přijat. 214. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 215. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 216. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 217. Kdo je pro? Proti? Budeme hlasovat elektronicky o návrhu 217 teď. Končím hlasování. 26 pro, 22 proti. Návrh byl přijat. 218, kdo je pro? Kdo je proti? Znovu budeme hlasovat elektronicky o návrhu číslo 218. Končím hlasování. 21 pro, 28 proti, návrh nebyl přijat. 219 je konta, pade byl nikdo je pro, proti, zdržel se přijat 220, kdo je pro, proti, budeme hlasovat elektronicky o návrhu číslo 220. Končíme hlasování. 30 pro 18 proti návrh byl přijat 221, je staženo, kompromis Q, kdo je pro, proti, budeme hlasovat elektronicky o kompromisním návrhu Q. Končím hlasování. 35 pro, 13 proti. Takže odpadají návrhy 223, 224, 225 a 26. A nyní 222. O tom můžeme hlasovat nyní. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Návrh nebyl přijat. 227. Kdo je pro? Aha, takže budeme hlasovat elektronicky o návrhu číslo 222. Hlasujeme teď. Končím hlasování. 21 pro, 28 proti, takže návrh byl zamítnut. 227, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasujeme elektronicky o návrhu číslo 227. Dvacet jedna pro, dvacet osm proti. Dvěstě dvacet osm, kdo je pro, kdo je proti? Prosím vás, můžete pořádně zvednout ruce, ať to vidíme. Takže 228, kdo je pro, kdo je proti a zdrželi se. Návrh přijat. 229, kdo je pro, proti. Ten návrh, takže to kontrolujeme elektronicky, hlasujeme teď o návrhu 229. Končím hlasování. 27 pro, 22 proti, takže návrh byl přijat. 230 odpadá, 231, kdo je pro? Proti? Návrh byl přijat. Kompromis R. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. Odpadají návrhy 232, 3, 4 a 5. Návrh 236 O tom budeme hlasovat teď. Kdo je pro? Proti? E, budeme hlasovat elektronicky o návrhu číslo 236 teď. Končím hlasování. 26 pro, 23 proti, takže návrh byl přijat. Kompromis S. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, návrh byl přijat. Odpadá 237 a nyní 238. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Myslím, že to je zamítnuto, ale budeme hlasovat elektronicky. O návrhu 238. Končím hlasování. Je to jasné. 6 pro, 40 proti. Takže to odpadlo. A nyní můžeme hlasovat o návrhu 239. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. 240, kdo je pro? Ne, to odpadá, omlouvám se to odpadlo. 241, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. 242, kdo je pro? Eh, chcete zkontrolovat hlasování o návrhu 241? Dobře, hlasujeme elektronicky o návrhu 241. Aha, takže 24 pro a 24 proti, takže návrh přijat nebyl. 242. Je kompatibilní, takže kdo je pro návrh 242? Kdo je proti? Drželi se zamítnuto. 243. O tom můžeme hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? To budeme muset zkontrolovat elektronicky. E, návrh 243. Končím hlasování. Takže odpadlo. E, pardon. 244, e, kde je pro, kde je proti. Zdrželi se, odpadlo. 245, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. 246, kdo je proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Citat, byl eh, tam návrh 2, eh, pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. Návrh 3, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh přijat. 4, kde je pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat 6, kdo je pro? Proti? To si zkontrolujeme elektronicky, hlasujeme o návrhu číslo 6. Končím hlasování 18 pro, 28 proti, to, od, to bylo zamítnuto. 7, kdo je pro? Proti? Lidé nezvedají ruku dost vysoko, takže to budeme muset zkontrolovat elektronicky. Kde je pro 7? Proč návrh číslo 7? Kde je proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. Ne, radši si to zkontrolujeme elektronicky. Eh, hlasujeme o návrhu číslo 7. Končím hlasování. 23 pro, 24 pro, 22 proti, jeden se zdržel, návrh byl přijat. A nyní se dostáváme k preambuli. E, návrh 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. Návrh 9, kdo je pro? To odpadá. 57, e, ústní pozměňovací návrh zpravodaje vypustit z bodu A. Kdo je pro? Kdo je proti? Zase lidé nezvedají ruce. Kdo je pro pozměňovací návrh 57? Proti? Zdrželi se, tak je to jasné, návrh byl přijat. Návrh 10, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Návrh nebyl přijat. 11, kdo je pro? Proti? budeme hlasovat elektronicky o návrhu číslo 11. Dvacet sedm pro, dvacet jedna proti, návrh byl přijat. Návrh 12 odpadá, 13 kde pro, proti, návrh byl přijat, 14 kde pro, kdo je proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. Kompromis T. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. Odpadají body 15, 16, 17 a 18. A nyní 19 a 20. O těch budeme hlasovat současně. Kde je pro? Proti? Znova, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. 21, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. 22, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. 23, kdo je pro? 20, proti? zdrželi se, návrh byl přijat. 24, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh nebyl přijat. 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, budeme hlasovat elektronicky. Končím hlasování. 21 pro, 27 proti. Takže to neprošlo. 26, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. 27, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 28, kdo odpadá? 30, 21 kompatibilní. 21, kde je pro? Eh, 29, pardon. Kde je proti? Budeme hlasovat elektronicky o návrhu číslo 29. In favor, 26 pro, 22 proti, to 31, eh, kdo je pro, proti, drželi se, nebyl přijat. 32, 33 identické a budeme o nich hlasovat. Kdo je pro? Proti? Hlasujeme elektronicky o návrzích 32 a 33. Končím hlasování. 19 pro, 27 proti, takže odpadlo. 34, kde je pro? Proti. To to není jasné, takže budeme hlasovat elektronického návrhu číslo 34. Končím hlasování. 38 ku 10, takže bych prosila, abyste opravdu zvedali ruce. 35, kdo je pro? Proti? Zdrželi se návrh přijat. 36 pro? Vy chcete kontrolovat hlasování o čísle 35? Dobře, no, 35 budeme hlasovat elektronicky. 31 ku 17. 31 ku 18, dobře. 36, kdo je pro? Proti? Strželi se, návrh přijat. 37, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh přijat. 38, kdo je pro? Proti? zdrželi se přijat 39 odpadá, 40 odpadá, 41. 41 kde je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 42 a 43 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se návrh přijat. 44 kde je pro? 44. kde je pro? proti, zamítnuto. 45, kdo je pro, proti, zamítnuto 46 odpadá, 47 kdo je pro, kdo je proti, odpadá, 48 kdo je pro, Proti? Zdrželi se návrh. Byl 48, prosím vás, eh, budeme to muset kontrolovat elektronicky, omlouvám se. Jo, myslím, že to zcela jasně prošlo. 42 ku 5, to je dost jasné, dost jasná většina. 49, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. A nyní se dostáváme k závěrečnému hlasování a hlasujeme elektronicky. Můžete nám říci, jak hlasujete proti? Dobře. Mhm. Končím hlasování. 41 pro, 6 proti, jeden se zdržel, takže já vám děkuji, blahopřeji eh, zpravodaji, zpravodajce. Uh, the next one is the Perez report. Další je zpráva Beres. A přecházíme hned ke kompromisu A. Kde je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 17, 18, 19, 20, 21 odpadají. Kompromis B. Kdo je pro? Proti? Ještě jedno, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Takže 25, 23, 24, 26 odpadají. Kdo je pro 26, promiňte? Kdo je proti? Budeme hlasovat o 26 elektronicky. Máme zde jednoho navíc z ALDE. Marion, je zde jeden navíc z ALDE. Takže ještě jednou hlasujeme elektronicky o 26. Zahajuji hlasování o 26. Ukončuji hlasování. 21 ku 26, takže zamítnuto. Kompromis C, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Takže až 31, 31, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 32, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 33, kdo je pro, proti, zdrž... budeme hlasovat elektronicky o 33. 21 ku 26, takže zamítnuto. 34, 35 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Zkontrolujeme to. 34 a 35 zkontrolujeme elektronicky. Ukončuji hlasování. 27 pro, 19 proti, přijato. A 27 pro, 20 proti. Přijato. Takže 35, 36 odpadá. 37, kdo je pro? Kdo je proti? Musíme to také zkontrolovat elektronicky 37. Hlasujeme o 37. Ukončuji hlasování. 19 pro, 26 proti. 36 staženo, 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Zkontrolujeme to elektronicky. 39. Hlasujeme o 39. elektronicky. Dvacet pro, 27 proti, zamítnuto. 40, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. To přeskontrolujeme to. Čtyřicítka, hlasujeme elektronicky o čtyřicítce. Dvacet čtyři pro, dvacet pět pro, dvacet dva proti. Přijato. Kompromis D. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Takže 41, 42 odpadá. 43, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 44, kdo je pro? Proti? Budeme hlasovat elektronicky o 44. Kdo je pro? Hlasujeme elektronicky, promiňte. 17 pro, 26 proti. Zamítnuto. Kompromis E, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Takže 45, 46, 48. Ne, kontrolujeme to elektronicky. Kompromis S e kontrolujeme elektronicky. Kompromis E. Hlasujeme elektronicky. Ukončuji hlasování. 26 pro, 21 proti, přijato. Takže 50. Kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme to elektronicky 50. Zkontrolujeme elektronicky, zahajuje hlasování. Ukončuje hlasování. 22 pro, 24 proti. Zamítnuto. 51. Kdo je pro? proti. Raději to také zkontrolujeme. 51 elektronicky. Zahajuji hlasování o 51. Ukončuji hlasování. 20 pro, 26 proti. Zamítnuto. A úvodní ustanovení jednička, oddělené hlasování První část do voluntarily. Kdo je pro první část? Proti? Prosím vás, zvedejte ruce, budeme raději hlasovat elektronicky o první části pozměvacího návrhu 1. Ukončuji hlasování 26 pro, 21 proti. Takže druhá část. Hlasujeme o druhé části jedničky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Dvojka. Odpadá. Dvojka odpadá. Kompromis F. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Osmička. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Sedmička. Sedmička odpadá. Kompromis G, kdo je pro? Proti? Není to jasné, takže budeme hlasovat elektronicky o kompromisu G. Prosím vás, eh, zvedejte potom jasně ruce. Kompromis G elektronicky. Je to jasné, 45 ku 1. Prosím vás, ruce nahoru pořádně. Myslím, že jsme všichni unavení, ale je potřeba, abyste pořádně zvedali ruce. Pozměňovací návrh 10, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Kompromis H, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Třináctka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Čtrnáctka pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Patnáctka pro? Proti? Myslím, že to je zamítnuto, ale zkontrolujeme to. Zahajuji hlasování o patnáctce. Končím hlasování. 16 pro, 31 proti, zamítnuto. Takže jdeme k 16. oddělené hlasování. Požádal o to zpravodaj. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Druhá část, pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis I, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Šestka odpadá, takže konečné hlasování, hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Čtyřicet jedna pro, tři proti a tři se zdrželi. Mnohokrát děkuji a gratulujeme nepřítomné paní Beres k tomuto hlasování. Dále Kristensen. Pětka byla stažena, takže kompromis B, kdo je pro, proti, strželi se, přijato. Desítka stažena, kompromis C, kdo je pro, proti, Zdrželi se? Přijato. Dostáváme se k patnáctce. Patnáctka, ústní podměňovací návrh. Číslo patnáct, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Šestnáct, oddělené hlasování, první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis D pro, proti, zdrželi se, přijato. 2021 odpadají, 19 odpadá, 22 stažena, kompromis E. Kdo je pro kompromis E? Proti? Zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 25 odpadá, pokud jsme přijali 22. 26. Kdo je pro 26? Takže 25 neodpadá. Takže 25, kdo je pro? 25 pro, proti. Zkontrolujeme to elektronicky, hlasujeme elektronicky o 25. Končím hlasování 26 pro, 19 proti, 2 se zdrželi. 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 27 pro? Proti? zdrželi se, přijato. 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. 29 pro, proti. Budeme hlasovat elektronicky o 29. Myslím, že to bylo jasně zamítnuto, ale nejsem si jistá. Jak hlasujete? Vzadu. Jste proti. Takže je to jasné. 9 k 38 to je jasně zamítnuto. 30, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 31 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 32 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis F, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 35, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 36 pro, proti, zdrželi se, Budeme hlasovat elektronicky o 36. Dvacet pět, dvacet jedna, přijato. Jeden se zdržel. Třicet sedm, stažen, kompromis A, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Dostáváme se k trojce, pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyři pro, proti, zdrželi se, přijato. Elektronické hlasování jako konečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 44 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel. Mnohokrát děkujeme panu Kristenzenovi a gratulujeme. Nyní se dostáváme ke zprávě Emily Turunen. Eh, Přístup mladých lidí na trh práce, posílení statusu praktikantů, stáží a odborné přípravy. Sekretariát požádal o chvilku, aby to mohl najít. Pozměňovací návrh 29, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Ale raději to zkontrolujeme. Zkontrolujeme 29. Končím hlasování. 23, 23, zamítnuto. 28, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Třicítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis A, promiňte, přijato. Vím, že jsou všichni unavení, já už jsem také unavená, takže to bylo přijato. není kompromis A. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kult 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis B. Takže dobře zkontrolujeme. Hlasujeme elektronicky o kult 6. Končím hlasování. 33 pro, 13 proti. Přijato. Kompromis B. Pro,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 proti. Hlasujeme elektronicky o 42. Dvacet šest pro, dvacet jedna proti. Přijato. Kompromis C. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 48. Předsedkyně se omlívá, omlouvá 44. Hlasujeme o 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 48. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 49. Stažena. 50. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato 51 pro, proti, zdrželi se, přijato kompromis E pro, proti, zdrželi se, přijato 58, kdo je pro, proti, to není jasné, musíme hlasovat elektronicky. Hlasujeme elektronicky o 58. Zahajuji hlasování. 26 pro, 21 proti. Přijato. 59. Kdo je pro? Proti? Není to jasné, takže hlasujeme elektronicky o 59. Myslím, že je to přijato, ale nejsem si jistá. Dvacet jedna pro, dvacet čtyři proti, zamítnuto. Kompromis F. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní se dostáváme ke kult 25. To odpadá, protože je to pokryto kompromisem F, takže se dostáváme ke 64. Kdo je pro 64? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kult 14 odpadá, nebo to bylo pokryto 64. 65. Kdo je pro 65? Proti? Zdrželi se? Přijato. 66 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis G pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 12 a 29 to je pokryto. Kompromis H, kdo je pro? Kompr- eh, kdo je proti? Prosím vás, zvedejte ruce. Kompromis H, kdo je pro? Ještě jednou. Proti? Zdrželi se? Přijato. To znamená, že se dostáváme k 77. 77, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 78 pro, proti, zdrželi se, přijato 79 pro, proti, zdrželi se, přijato 81 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kult 10 pokryto, takže kult 11, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Devítka pokryto, 82, kdo je pro? Proti? Budeme hlasovat elektronicky o 82. Končím hlasování. 24 pro, 22 proti. Přijato. 83 pro, proti, zdrželi se, přijato. 84 pro, proti, zdrželi se, přijato. 85 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kultura 3 pokrytá, kompromis I, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dostáváme se k 91, ta odpadá, takže kultura 2. Kdo je pro? Kult 2. Proti? Budeme hlasovat elektronicky o kult 2. Dvacet osm pro, devatenáct proti. Přijato. Devadesát dvojka. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Devadesát trojka. pro. Proti zdrželi se, přijato. Kultura 18 pokrytá, kultura 26, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Takže kultura 4, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 94, ústní pozměňovací návrh, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 95, pro, proti, zdržele se, přijato. Kultura 15 pro, proti, zdržele se, přijato. Kultura 1 pokrytá, kultura 19. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis je, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Stovka, kdo je pro? Proti? Budeme hlasovat elektronicky o stovce. Končím hlasování. 14 pro, 32 proti, zamítnuto. 101 pro, proti, zdrželi se. Prosím vás, zvědejte ruce. Ještě jednou, 101, kdo je pro? Proti? Musíme to zkontrolovat elektronicky. Elektronicky hlasujeme o 101. Dvacet pro, 27 proti, zamítnuto. 102, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 104, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 103. Kdo je pro? Proti? Myslím, že to je zamítnuto, ale budeme hlasovat elektronicky o 103. Devatenáct pro, dvacet sedm proti, zamítnuto. pětka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 106. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 107. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 108. Pro? Proti? Zdrž... Budeme hlasovat elektronicky o 108. Vote is closed. Oh, Končím hlasování 33 pro 14, 13 proti. 109, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 110, kdo je pro? Kdo je pro 110? 110, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato 111. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato 112. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato 113. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato 114. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kultura Takže kultura 5 odpadá, ta je pokryta. 115, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 116, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 117 pro? Proti? Přijato. Kultura 16 je pokrytá, takže kompromiská, kdo je pro? Proti?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 130. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 131. Ústní pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se, přijato. Kultura sedmička pro, proti, zdrželi se, přijato. Kultura dvacítka, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kultura 23, pro, Proti? Zdrželi se? Myslím, že je to zamítnuto. Zkontrolujeme to elektronicky. Hlasujeme elektronicky o kultuře 23. in favor, 20. 25 pro, 21 proti. Přijato. 132, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis M. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Tím se dostáváme, ne, zkontrolujeme to, zkontrolujeme kompromis M, zahajuje hlasování elektronicky. Končím hlasování. 25 pro, 21 proti. Přijato. 140 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 141 pro, proti, zdrželi se, přijato. 142 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 143 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 144, ústní upozňovací návrh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Od předsedkyně se omlouvá přijato. Kultura tři, 21, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Budeme hlasovat elektronicky. 23, 23. Zamítnuto. Kompromis N. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 148, 149 se hlasuje dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 150. Neodpadá, takže 150, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 28 pokryta, takže 151, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kultura 24, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 152, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Šestka. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Sedmička pro, proti, zdrželi se, přijato. Osmička pro, proti, zdrželi se, přijato. Kultura A, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Devítka pro, proti, budeme hlasovat elektronicky o devítce. 24 ku 20 jednomu, jeden se zdržel, takže přijato. Desítka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ne, budeme hlasovat elektronicky o desítce. Dvacet pět ku dvaceti jednomu. Přijato. Jedenáct. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvanáctka, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ne, přijato, omlouvá se předsedkyně, přijato. Třináctka, kdo je pro, proti, Myslím, že to budeme muset zkontrolovat. Hlasujeme elektronicky o třináctce. 26 pro, 20 proti, přijato. Kompromis O, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 18, kdo je pro? Proti. Nejsem si jistá, takže budeme hlasovat o 18 elektronicky. Končím hlasování. 22. Pro. Vy jste byl proti, takže 22 pro, 25 proti. Zamítnuto. Kompromis P. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 24. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato 25 pro, proti, zdrželi se, přijato 26 pro, proti, zdrželi se, přijato 27 pro, proti, zdrželi se, přijato 1 pro, proti, zdrželi se, přijato 2 pro, proti, zdrželi se, přijato 3 pro, proti, proti, zdrželi se, přijato. Čtyřka pět, pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to musíme zkontrolovat. Hlasujeme elektronicky o čtyřce. Dvacet čtyři pro, dvacet tři proti. Přijato. Pětka, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Nyní elektronické hlasování, konečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 42 pro, 1 proti, 4 se zdrželi. Gratuluji paní Turunen. Is this the final? Two final votes. We've only got a few more votes to go. Teď ještě nás čeká eh, dvojí hlasování. Jedná se o otázku k ústnímu zodpovězení. Týká se to dlouhodobé péče o starší osoby. Kompromis A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. Od návrh 3, je pro? Proti? zdrželi se přijat 4, kde pro, proti, zdrželi se přijat 5, kde pro, proti, zdrželi se přijat 6, kde pro, proti, to není jasné, budeme tedy elektronicky hlasovat o návrhu číslo 6. 32 pro, 16 proti. Návrh 8. Kdo je pro? My jsme o sedmičce ale nehlasovali. Ohled, os... Ano, už jsme opravdu všichni unavení, omlouvám se. Myslím, že sedmičku jsme ještě neodhlasovali, čili kdo je pro návrh sedm? Kdo je pro? Kdo je proti? Takže budeme muset hlasovat elektronicky o návrhu číslo 7. Já se omlouvám, já jsem to nestihla sledovat. Takže bych eh, prosila, aby eh, naše eh, skupina také dostala hlasovací seznamy. Je to návrh 7, o němž teď hlasujeme elektronicky náš politický klub nedostal hlasovací seznamy, takže to je trošku problém. Kde? Končím hlasování. To je zmatek. E, takže 17 pro, 26 proti, takže návrh byl zamítnut. Návrh 8, kdo je pro? Proti? Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 8 elektronicky. Končím hlasování. 20 pro, 26 proti. Návrh byl zamítnut. Kompromis B. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Návrh byl přijat. 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat budeme hlasovat odděleně o návrhu 12. První část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijat. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, budeme hlasovat elektronicky o druhé části pozměňovacího návrhu číslo 12. Takže pro 17, proti 29, návrh byl zamítnut. Návrh 13, zase hlasování odděleně, kdo je pro, první část, kdo je proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Závěrečné hlasování proběhne elektronicky. Končím hlasování 46 pro, 1 proti. Děkuji za podporu. A nyní přejdeme k poslednímu hlasování a to se týká návrhu usnesení. Předpokládám, že snad už všichni dostali hlasovací seznamy, eh, jinak by se mi snad zastavilo srdce. Eh, na pozměňovací návrh číslo jedna, kde je pro? Proti? zdrželi se, návrh byl přijat. Návrh 2, kde pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis A, kde je pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 10, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh přijat. 11, kde je pro, proti. To, myslím, bylo zamítnuto, ale eh, překontrolujeme toho elektronickým hlasováním. Končím hlasování. 19 pro, 22 proti, takže návrh byl zamítnut. 12, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. 13, kdo je pro? Proti? zdrželi se, budeme hlasovat elektronicky o návrhu číslo 13. Končím hlasování. 23 pro, 23 proti, návrh byl zamítnut. 14, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. 15, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh přijat. 16, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijat. 17, pro? Proti? Zdrželi se, přijat. 18, proti? Zdrželi, přijat. 19 pro? Proti? Zdrželi, přijat. 20 pro? Proti? Budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 20, ale domnívám se, že byl zamítnut. Končím hlasování. 17 pro, 28 proti, to bylo zamítnuté. 21, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 22 pro, proti, zdrželi se přijat 23 pro, proti, zdrželi se přijat 24 pro, proti, zdrželi se přijat. Kom, kompromisní návrh B, kde je pro, proti, zdrželi se přijat. 28, kde je pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis C, kde je pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 32, kde je pro, proti, zdrželi se, budeme hlasovat elektronicky o návrhu číslo 32. Končím hlasování. 26 pro, 20 proti, návrh byl přijat. 33, kde je pro? Proti. Zdrželi se přijat. 34, kde je pro? Proti. Zdrželi se přijat. 35, kde je pro? Proti. Zdrželi se přijat. 36 pro, proti. Přijat. 37, kde je pro? Proti. Zdrželi se návrh byl přijat. 37, kdo je pro, někdo říkal totiž, že si není jist. 37, budeme to muset zkontrolovat elektronicky, prosím. čtyři pro, tři proti, ano, je to jasné. A nyní závěrečné hlasování proběhne. Elektronicky hlasujeme teď. Končím hlasování. 46 pro, 1 proti. Takže si gratuluji. <laughs> Díky. Thank you. And thanks every... Děkuji všem. To byl opravdu hlasovací maraton a bylo to opravdu vyčerpávající. We'll have um, a two minute, three minute break. Teď si uděláme dvou, tříminutovou pauzu a pak se všichni vrátíme na slyšení, ale abychom se stačili aspoň dojít napít vody. Prosila bych všechny, aby se vrátili na svá místa, abychom mohli navázat. Prosím, posaďte se a stište se, ať můžeme zahájit slyšení. Slyšení tedy bude začínat a prosím ty, kteří tu zůstávají, aby se posadili. Jedná se o dopady rozsudků soudního dvora na kolektivní vyjednávání. Máme tady také jako pozorovatele Tomase Jansena Eh, zpravodaje eh, ekonomického a sociálního výboru Evropské unie a máme tři řečníky, eh, pana z komise z podnikatelského svazu Evropské podnikatelské konfederace a z EOK. Takže já dám slovo panu Silvovi z Evropské komise z DG Empl. Prosím, máte slovo. Dámy a pánové, dobrý den. Já bych chtěl poděkovat za příležitost, kterou komise dostala, aby vysvětlila eh, naše eh, úvahy na toto téma. Samozřejmě rozsudky eh, Evropského soudního roda, dvora ve věcech Viking, Laval, Rufford a Lucemburg, to jsou případy, které vedly k veliké diskuzi týkající se implementace směrnice o vysílání pracovníků eh, a eh, o dopadech, které toto má na práva pracujících a na práva kolektivního vyjednávání odboru. Je jisté, že zatím máme daleko k sociálnímu a politickému konsenzu o dopadech těchto rozsudků, o e, hlavních právních tématech, které bude potřeba řešit a opatřeních, která bude třeba přijmout na evropské úrovni. E, je tady patrné napětí mezi na jedné straně tedy e, podmínkami vyžadovanými jednotným trhem vůči soukromým subjektům a zase Eh, právy, bude potřeba eh, vyjasnit eh, situaci a vyřešit právní problémy národní eh, vlád, eh, státy nebo členské státy, které eh, jsou dotčeny těmito případy, tedy začaly reagovat. Jedním z významných výsledků například je změna legislativy v Nizozemsku, Německu, Dánsku, Lucemburku. Tam se jednalo o zlepšení kompatibility mezi kolektivním vyjednáváním, tak jak existuje na národní úrovni a definicemi existujícími v směrnici o vysílání. A e, týkalo se to také podmínek, za něž e, odbory mohou přijímat opatření proti podnikům, které tedy e, vysílají pracovníky. V Německu zase se změnily podmínky týkající se stanovování odměn na základě kolektivního vyjednávání. V Lucembursku Eh, zase eh, byla stažena celá řada požadavků, které nemohly, eh, nebyly tedy oprávněné ze strany orgánů, národních orgánů vůči vyslaným pracovníkům. Každopádně důsledky těchto rozsudků ale přesahují ty státy, které byly předmětem daných rozsudků. Dvě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 Eh, především případy Viking a Laval eh, eh, uvádí, do jaké míry mohou odbory přijímat různé akce, aby bránili zájmy pracujících, aniž by porušovali práva svobody podnikání v jiném členském státě. To se týká rovnováhy mezi hospodářskou svobodou a základními sociálními svobodami, jež oboje jsou jaksi chráněny eh, eh, evropskou legislativou. A za druhé, členské státy a sociální partneři mají právo stanovit přísnější podmínky pro pracovníky, kteří jsou dočasně vysláni k ním na základě minimálních požadavků podle příslušné směrnice, aniž by podkopávali a činili eh, překážky přeshraničního podnikání to se týká tedy eh, interpretace směrnice 96, eh, především článku 3. Co se týče ochrany práv pracujících a odborových práv, eh, rozsudky se ne, nedotýkají ani vlastních práv pracujících, ale poprvé soud uvedl, že právo kolektivního, eh, kolektivních akcí je základním právem pracujících, eh, potud pokud je v, v souladu s eh, evropskou legislativou. A v svoboda pohybu pracovních sil zakládá právo, práva na ochranu, práva na mm, podnikání jsou tedy tímto chráněny a je potřeba eh, stanovit rovné podmínky pro osoby i podniky a maximalizovat eh, příležitosti pro rozvoj a růst a současně chránit eh, pracovníky, ať už se stěhují dobrovolně a nebo jsou vysláni svými podniky. Nicméně to neznamená, že mobilita pracovníků musí být vždy nutně eh, chráněna především tehdy, kdy dochází eh, k eh, porušování pracovních podmínek, neboť je potřeba také chránit tedy práva i v případě sporů, přeshraničních sporů. Z evropského pohledu předseda Barroso se v září 2009 eh, zavázal předložit eh, legislativu, která se bude týkat eh, implementace a interpretace a aplikace směrnice o vysílání pracovníků. Na konferenci o vysílání pracovníků, kterou organizovalo španělské předsednictví 17. a 18. března, komise oznámila eh, svůj úmysl realizovat závazek předsedy Baroza, takže v roce 2011 předloží návrh na základě konzultací se všemi zúčastněnými stranami, včetně sociálních mm, partnerů v Evropě. Eh, v nedávné době byla eh, publikována zpráva o Evropské strategii jednotného trhu. Jedná se především o tom, jak trh a sociální dimenze evropské integrované ekonomiky eh, mohou, eh, tedy současně chránit pracovníky a jedná se o zajištění udržitelnosti jednotného trhu, kdy je potřeba vyřešit některé eh, body tření, především v sociální oblasti a zajištění pravidel jednotného trhu v rámci sociálního a místního kontextu. Na základě rozsudku eh, zpráva doporučuje vyjasnit dopady eh, směrnice eh, z 79 a soustředit se na práva a povinnosti pracujících a podniků a na sankce v rámci volného pohybu osob a přes hraniční poskytování služeb. Kromě toho zpráva doporučuje e, zařadit ustanovení e, o právu na stávku e, na základě nařízení 26 jako mechanismus pro formální řešení sporů v rámci směrnice je velice užitečné připomenout, že cíl směrnice z roku 98 eh, je odbourat negativní dopady aplikace práva na stávku Eh, která může způsobit závažné porušení fungování vnitřního trhu a způsobit eh, velké ztráty a současně ovšem připouští, že právo na stávku není tím zákazem ovlivněno. Systém včasného varování překážek volného pohybu zboží a výměny informací mezi členskými státy má eh, za cíl vytvořit vzájemnou důvěru. A komise eh, eh, chápe eh, potřebu včasného zjišťování překážek volnému pohybu zboží. Nyní tedy zkoumáme doporučení zprávy a vy, a předložíme později v tomto roce naše závěry k tomu. A Jedná se tedy především o právní rámec eh, vysílání pracovníků na jednotném trhu a komise stále zkoumá několik možností, co se týče rozsahu právního základu a nejlepších nástrojů vzhledem k dopadům Lisabonské smlouvy a charty základních práv. Co se týče rozsahu revize eh, této směrnice, je eh, zatím předmětem velice rozdílných názorů. Komise komise v budoucnu eh, bude muset brát v úvahu omezení vyplývající ze smlouvy, co se týče kompetencí eh, Evropské unie, především článku 253 o právu na stávku. Komise by také neměla činit návrhy, které nepomohou dosáhnout koncenzu mezi eh, sociálními partnery a legislativci. Měli bychom si pamatovat, že když v roce 96 byla přijata směrnice o vysílání pracovníků, pracovníků hrála klíčovou roli v vyjasňování e, postavení vysílaných pracovníků, což tehdy bylo e, poměrně kontroverzním tématem. Směrnice vytvořila Eh, ten koncept povinných podmínek, které, eh, kterým podléhají vysílající podniky. A je to jakýsi kompromis mezi potřebou usnadnit přeshraniční poskytování služeb a ochrany pracovních podmínek vysílaných pracovníků, aby nedocházelo k sociálnímu dumpingu. Domníváme se, že tento kompromis do posud je platný a nadále eh, vytváří rovnováhu mezi ochranou pracovníků a ekonomickou svobodou, včetně mobility. A proto nejsme přesvědčeni o nezbytnosti úplného přepracování stávající směrnice. Ale to neznamená, že bychom neměli nalézt řešení pro zlepšení těch aspektů, kde cítíme, že aplikace směrnice byla poněkud neuspokojivá, tak jako třeba informování podniků a pracovníků, eh, ochrana před zneužíváním a podobně. Některá ustanovení si vyžadují přepracování. To jsou takové ty, říká eh, se to hlavně takových těch podniků, které mají jenom poštovní schránku a, eh, a vlivu, který to má na ochranu pracovníků v přijímající zemi. Není to téma nové a na základě eh, existující eh, judikatury eh, není možné toto téma nechat stranou, nicméně není možné většinou u soudu prokázat zneužívání pracovníků právě v důsledku jejich vyslání do zahraničí za mm, účelem podkopávání cen a podobně podobně. Směrnice eh, o eh, službách v úvodu ustanovení 37 nehovoří o eh, usídlení se s tím, že bo tam je definice, která tedy hovoří o podnikání za účelem poskytování služeb a tak dále. A dále eh, pak co, eh, je tam, máme eh, ustanovení o sociálním zabezpečení pro vysílané pracovníky a jejich přihlášení do systému v členském státě, v němž má tedy původní sídlo. Může docházet ke zneužívání také v případě subdodavatelů, kde není zcela jasné, kdo zodpovídá za naplňování právních eh, podmínek pro ochranu pracovníků. Komise sleduje eh, vývoj legislativy v členských zemích. Existuje celá řada eh, pravidel eh, a sankcí a preventivních opatření a obecně se zdá, že tato pravidla jsou efektivní a naplňují své mm, cíle tehdy, kdy se jedná o čistě vnitrostátní subjekty, ale problémy navstávají v případě přeshraničí zahraničních aktivit. A to vyžaduje zvláštní pozornost, tedy eh, co se týče pravidel v případě přeshraničních aktivit eh, na základě studie, která bude v tomto roce realizována. A je třeba zdůraznit, že eh, směrnice 2009 52 Eh, eh, by, eh, má za cíl větší ochranu pracovníků ze zahraničí a mechanismus pro společné odpovědnosti vznikl tak, aby ne, nebylo, nedocházelo k nepřiměřenému odměňování a e, pravidla platná v přijímající zemi e, mají platit i pro e, vyslané pracovníky a toto podléhá kontrole národních kontrolních orgánů s tím, že tyto jsou, tedy podléhají povinným pracovním podmínkám, jako je mzda, pracovní doba, BOZP a to vše přesně to, to podléhá těm podmínkám v místě, kde je práce vykonávána. Eh, kontrola eh, otázek jako ochrana proti propuštění a podobně eh, podlehá legislativě vysílající země. A je třeba, aby byla přepracována s, přepracován článek 3 směrnice v přijímající zemi. Prohlášení číslo 10 rady v tomto bodě eh, eh, se nevzdaluje od rozsudku soudního dvora. Soudní dvůr připouští, že národní legislativa představuje restrikci na volném, eh, z volného poskytování služeb, která může být zdůvodněna a současně je přiměřená nez, musí být přiměřená, nezbytná a e, neporušovat pravidla země původu. Na závěr bych chtěl říci, že možnost budoucí legislativní iniciativy závisí na vyřešení těchto problémů. A to, že se snažíme o inteligentní legislativu, měli bychom mít spíše nařízení než směrnice, protože e, zajišťují větší právní jistotu. Směrnic, e, smlouva ovšem e, povoluje nařízení pouze ve chvíli, kdy se jedná o článek 359, dříve článek 308. To vyžaduje jednohlasnost v radě a také zahrnutí parlamentu. Jinak je možné uvažovat pouze o směrnicích. Komise začala přípravnou práci eh, s tím, že chce zaujmout tuto legislativní iniciativu, ať už bude právní základ jakýkoliv. Provedli jsme některé hodnotící studie, projekty a konference. Dále se provádí hodnocení dopadu směrnice, soustředíme se na její právní dopady i dopady v praxi. První výsledky se očekávají v prv... poslední čtvrtině tohoto roku. A Toto šetření bylo provedeno také s podporou parlamentu. Byla vytvořena Eh, byl vytvořen výbor expertů, který by měl zohlednit dopady této směrnice. Soustředí se například eh, o eh, ustanovení na ustanovení týkající se veřejných služeb a na to, jak se toto aplikuje v netlivých zemích. Tento výbor bude i nadále pracovat, bude se snažit nalézt koncenzus v těchto otázkách. Pokud jde o eh, tuto tento výbor odborníků byla vytvořena v rámci jeho pracovní skupina, která se má soustředit na elektronické systémy, které by měly usnadnit kontakty mezi národními administrativami. Zároveň se provádí studie, která se soustředí na spolupráci mezi inspektoráty v jednotlivých členských státech, které se soustředí na nelegální práci. Očekává se, že v posledním čtvrtletí tohoto roku budou dostupné výsledky. Komise rovněž ehm, se snaží o to, aby byly vytvořeny platformy, které umožní zainteresovaným stranám vyměňovat si nejlepší zkušenosti, nejlepší praxi. V roce 2010 rovněž bude probíhat pilotní projekt, který zahájil také Evropský parlament. Dámy a pánové, doufám, že A i eh, mohu vás ujistit, že pro Evropskou komisi je velkou prioritou vyjasňovat problémy v této oblasti a nejasnosti v této oblasti. Já doufám, že se mi podařilo odpovědět na řadu vašich otázek. Samozřejmě jsem k dispozici během tohoto slyšení odpovědět na další vaše otázky. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A nyní Katrin Pašie, e, která je v EOK zodpovědná za vysílání pracovníků. Mnohokrát děkuji za pozvání. A budu se snažit schrnout ty eh, nejdůležitější věci a počítám, že další věci se objeví během diskuse. Dostali jste moji PowerPointovou prezentaci, eh, kterou bohužel není možné ukázat na obrazovkách. Já se budu snažit dodržet časový limit, který jsem dostala. V EOK já osobně tady spolupracujeme s Evropským parlamentem, také pokud jde o směrnici o vysílání pracovníků. Měli jsme na začátku samozřejmě obavy, pokud jde o její prosazování a implementaci. A měli jsme také některé otevřené otázky, pokud jde o ten nástroj jako takový. Pro nás je vždycky velice důležité zdůraznit, že Eh, zde máme vnitřní trh a to je kontext, eh, ve kterém diskutujeme o těchto směrnicích. Ten vnitřní trh není cíl sám o sobě, je to způsob, jak dosáhnout eh, pro postupu pro občany naší Evropy, stejně tak jako pro společnosti. A v tomto kontextu je třeba vnímat ty nástroje, o kterých hovoříme. Pokud se podíváme na ta rozhodnutí ESD, je vidět, že eh, zde stojí proti sobě kapitál a, a práce, především pokud je o ten příklad Viking. Eh, ten byl nevýhodný pro pracovníky. Eh, když jsem poslouchala pana Silvu, jasně ukazoval na to, že zde existuje hierarchie. Takže otázka je, jestli pokud členské státy něco udělají, jestli nenaruší trh. A otázka je, že eh, Evropský soudní dvůr měl mít vyrovnanější přístup. Společnosti poskytující služby a ve chvíli, kdy poskytují služby někde jinde, potom, poté by měli mít možnost ty služby poskytovat, aniž by porušovaly základní práva. Ale zdá se, že z těch e, rozhodnutí soudního dvora takováto rovnováha nevyplývá. E, hovoříme zde o dopadu na kolektivní vyjednávání. Já se domnívám, že v současné době je zde obrovské riziko pro odborové svazy. My Chceme samozřejmě eh, mít kolektivní vyjednávání eh, a chránit eh, k tímto kolektivním vyjednáváním chceme a pracovníky, ale pokud takovéto kroky děláme, potom se vystavujeme riziku, že se dostaneme před soud. Jakákoliv společnost, která si myslí, že její služby nebo její práce má přeshraniční rozměr, a která si myslí, že kolektivní vyjednávání nebo kolektivní kroky mají negativní dopad na tuto společnost, ta může potom odborové svazy nebo odbory hnát před soud. Balpa je odborový svaz ve Velké Británii pro eh, British Airways a ve Velké Británii už bylo toto riziko jasně uznáno. Jak tedy můžeme pokračovat dále? My se domníváme, že vnitřní trh je velice důležitý, podporujeme ho, ale zároveň se domníváme, že je potřeba zde vytvářet důvěru. To už jsme řekli mnohokrát. Eh, I Monty ve své zprávě jasně řekl něco, co velmi vítáme je třeba jasně říci, že trh je také pro pracovníky. My podporujeme mechanismy a nástroje, které zdůrazňují ochranu pracovníků. My chceme ale rozlišovat mezi ochranou a ochranářstvím, tedy protekcionismem. E, to je něco odlišného. E, je kolektivní vyjednávání e, určitým, určitou překážkou? Samozřejmě eh, ta otázka, do jaké míry je kolektivní vyjednávání překážkou, je nesmírně důležitá. A kolektivní vyjednávání a kolektivní a, kroky, kolektivní akce jsou samozřejmě nesmírně důležité. Jsou určitým předpokladem pro žádné fungování vnitřního trhu. E, máme jasné názory na to, co by mělo být učiněno, už jsme to mnohokrát zmínili. Je třeba, e, aby zde existovala ta rovnováha. Ta v současné době neexistuje. Mělo by to být jasně e, vyjasněno ve smlouvě. My to nazýváme protokolem o sociálním pokroku. Já si nedokážu představit, že by někdo mohl být proti protokolu sociálního pokroku, protože to je zcela zásadní. Chceme, aby to ve smlouvě bylo zahrnuto. A když interpretují ustanovení týkající se vnitřního trhu, eh, nemělo, eh, neměli by se lidé soustředit pouze na to, jestli kroky, které dělají odborové svazy, jsou proti vnitřnímu trhu, ale také jestli náhodou kroky, které dělají společnosti, nejsou proti vnitřnímu trhu. Dále je potřeba zde mít eh, jasná pravidla pro pohyb pracovníků. Eh, pracovník není služba. Poskytovatel služby poskytuje eh, službu. Není to tedy ten pracovník, který poskytuje službu. Já si myslím, že tato věc musí být jasně stanovena. Je třeba vyjasnit celý právní rámec. Právní rámec je směrnice o službách, směrnice o vysílání pracovníků, dále odpovídající ustanovení ve smlouvách a odpovídající eh, legislativa na národní úrovni. Pan Monty napsal velice zajímavou zprávu. Já jsem se jí eh, velice zabývala a budeme se touto zprávu zabývat i nadále. Já si myslím, že je velice pozitivní, že pan Monty uznává eh, některé problémy a uznává to, že je třeba mít na trhu eh, více ujištění, více eh, zajištění pro pracovníků. Je zde specifická část, eh, kde se řečí základní svobody versus základní práva. Já se domnívám, že někteří ještě úplně nepochopili naše problémy týkající se směrnice o vysílání pracovníků. A také se zde Eh, tato zpráva dostatečně nezabývá eh, dopady rozhodnutí Evropského soudního dvora. Eh, my jsme navrhli mechanismus, který by byl podle našeho názoru odpovídající s ohledem na směrnici o službách. Ehm, směrnice o vysílání pracovníků je ale úplně jiná směrnice. Pokud bychom se podívali na návrh Montyho, a potom bychom měli systém včasného varování, který okamžitě by začal fungovat proti nám ve chvíli, kdybychom se rozhodli e, činit e, nějaké kolektivní kroky. To je tedy další negativní dopad e, těchto rozhodnutí ESD. A my v každém případě se budeme zabývat otázkou, jestli v sekundární legislativě by mohla být nějakým způsobem posílena základní práva. Eh, vypracovali jsme osm návrhů pro eh, přeskum směrnice. Ehm, máte tyto návrhy na slajdech. Nemůžu zacházet do detailů. Právě jsme dokončili zprávu vypracovanou odborníky, které pracovali pro EOK. Máme zde různá vysvětlení. Tuto zprávu budete mít k dispozici v parlamentu, je dostupná ve Francii a ve, ve francouzštině a angličtině a já si myslím, že by mohla být dobrým základem pro vaše vyjednávání. Otázka, kterou si klade komise, může nařízení vyřešit naše problémy. Komise má zajímavý návrh, ovšem soustředí se málo na prosazování a implementaci já vám mohu říci, že sociální partneři FPVV a další v oblasti eh, stavebnictví se soustředí především na prosazování a implementaci směrnice v, ve stavebním sektoru. Jak vyplynulo z diskuzí z komise a z toho, co říkal pan Silva, eh, zde nedochází k řešení našich problémů o vysílání pracovníků z našeho pohledu je třeba, aby pracovníci měli více ochrany. A samozřejmě záleží na tom, jak je směrnice o vysílání pracovníků interpretována s ohledem na smlouvu. A samozřejmě není možné, aby se chodilo někam dále v současné době, než jsou ty minimální standardy. To je tedy ten způsob, jak my interpretujeme směrnici o vysílání pracovníků. A jsou zde některé věci, které není možné řešit nařízením. Dále toto nařízení má za cíl pokryt některé zajímavé oblasti. My například podporujeme určitý systém na evropské úrovni, protože není možné, aby některé otázky byly pokryty pouze na národní úrovni. Pokud je o citlivé otázky, my se domníváme, že odsouhlasit e, tuto, toto nařízení bude stejně těžké jako případná, případná změna směrnice. Takže já si myslím, že zde není nějaký důvod, proč nemít širší diskuzi o přepracování směrnice. V každém případě zde jsou ale určité snahy zohlednit obavy předložené naší odborovou organizací. Ještě na závěr několik slov eh, k veřejným zakázkám. A veřejné zakázky jsou samozřejmě velice důležité v členských státech. My jsme byli svědky ehm, velice negativního dopadu eh, případu Rufet na kolektivní vyjednávání v členských státech. My se domníváme, že se zde jde proti duchu směrnice o zadávání veřejných zakázek a také o protipravidlům ILO z roku 1994. Je nutné, aby byly samozřejmě respektovány tato pravidla ILO. Deset členských států tato pravidla, tato pravidla přijalo, ale Evropský soudní dvůr ještě neřekl, jakým způsobem je možné kombinovat eh, tyto požadavky ILO eh, s tím rozhodnutím eh, ve věci Rüffert. Já se domnívám, že vyjasnit tuto otázku je zcela zásadní pro budoucnost kolektivního vyjednávání v Evropě. Asi jsem neodpověděla na všechny vaše otázky, některé se určitě budou ještě opakovat v diskuzi. Samozřejmě je důležitá také otázka, jak spolupracujeme se zaměstnavateli. Já myslím, že se dá říci, že jsme v posledním roce měli velmi konstruktivní diskuzi a v příjemné atmosféře jsme se shodli, že spolu budeme nesouhlasit ve většině zásadních otázek. To neznamená, že nemůžeme pokračovat eh, ve vyjednávání. V každém případě budeme i nadále vyjednávat o některých širších tématech, jako je například mobilita. A doufáme, že se nám podaří eh, někam pokročit, ale nezdá se mi, že v zásadních věcech bychom byli schopni se v nejbližší době dohodnout. Mnohokrát děkuji. A poslední příspěvek, eh, než začne diskuze, eh, je příspěvek pana Maxim Ceruty z Business Europe Konfederace evropských podniků. Předávám slovo. Dear members of the European Parliament, Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, především děkuji za pozvání, abychom prezentovali eh, naše eh, hodnocení případů Viking Laval, Ruffert a Lucemburg eh, včetně tedy kontroverzních dopadů, které toto má. A takže stanoviska jsou rozhodně rozdílná. 19. března jsme pardon, směrnice o, eh, je, o vysílání pracovníků a její dopady eh, jsme zhodnotili a, a zprávu o tom eh, jsme zveřejnili v březnu. Jsme přesvědčeni, že je to vyvážené hodnocení stávající situace, tak aby v budoucnu bylo možno využívat tu směrnici vhodným způsobem. Já jsem přinesl několik kopií této naší zprávy, se kterou se můžete podrobně seznámit. Eh, ono to není, jak říkala Kathleen. tedy on to byl dlouho, nebyl to dlouholedobý proces, nicméně šli jsme, šli skutečně do hloubky eh, a já bych chtěl zdůraznit několik eh, bodů, na něž by se sociální partneři mohli shodnout. Za prvé princip volný pohyb osob, služeb a kapitálu na jednotném trhu musí rozvíjet správným způsobem a je třeba bojovat s protekcionismem. Za druhé Mobilita podniků na vnitřním trhu je základem budování eh, Evropy z hlediska ekonomického a kulturního. Za třetí, proto aby eh, byla zajištěna hospodářská soutěž, všechny podniky a poskytovatele služeb by měli podléhat stejným podmínkám bez diskriminace. A konečně bych chtěl zdůraznit, že směrnice o vysílání pracovníků, která eh, se týká 0,4 eh, obyvatelstva, by měla být náležitým způsobem realizována. My jsme dnes přišli, abychom eh, vyjádřili své stanovisko k tomu, co by se mělo dělat v budoucnu, ale dřív, než se dostanu k tomu, eh, eh, řekl bych, co jsme dělali v minulých letech. A mimochodem byla přijata byla rezoluce o kolektivním vyjednáváním s tím, že by sociální partneři neměli být vylučováni a je třeba brát v úvahu některé tedy národní systémy. E, na tomto slyšení bychom chtěli prokázat, že směrnice nepotřebuje přepracování. Za prvé, protože právo na stávku a na kolektivní vyjednávání je zachováno. Za druhé, někdy se opomíní, že v případech Viking a Laval, už to tady taky bylo řečeno, poprvé uznává právo na stávku jako základní evropské právo. Ale potom došlo k určitému vývoji. Eh, v září 2009 po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy eh, Charta základních práv eh, se stala součástí primárního práva a teď tedy, jaké to má dopady, taková změna, protože ve finále se jedná o případy, kterých se to tedy dotýká a my musíme vyjít z toho, co máme dnes a domníváme se, že to řeší celou řadu um, problémů. E, co se týče judikatury soudního dvora, právo na stávku není právem absolutním. Absolutní právo, jako třeba právo na život nebo zákaz mučení, e, nemohou být omezeny, zatímco právo na stávku se musí používat přiměřeně bez omezení by mohl vést k porušování práv druhých. A to se týká také základních práv, například právo e, svoboda projevu, Eh, patří mezi ta práva, která se mají používat přiměřeně. V případech eh, Viking a Laval nedošlo k ničemu novému v tomto směru, pouze se opakuje ustálená judikatura soudního dvora o tom, že přiměřenost využívání kolektivních akcí je nezbytná. A kromě toho, také to není nové pro mnoho členských států, kde existují právní opatření, která také omezují právo na stávku svým způsobem způsobem. Takže v průběhu let jednání s EOK eh, my jsme nedospěli ke společnému závěru, protože někdy se vycházelo z toho, že vlastně není hierarchie mezi eh, sociálními právy a, a základními právy, nicméně podle našeho názoru už nyní ekonomické svobody jsou omezené do značné míry. Existují evropská pravidla, národní pravidla a v, soula, a v součinnosti to potom znamená, že eh, eh, evropská ekonomika musí respektovat celou řadu omezení. A eh, soudní dvůr řekl to, že právo na kolektivní akce se musí využívat přiměřeně. To znamená, tam musí docházet k, k obou straným ústupům nálepkům. To není nic nového. Nemůžeme dospět ke kompromisu eh, jinak než eh, přiměřenými eh, kroky. Opatření přijatá v dotčených členských zemích, které, na které se e, vztahovaly rozsudky, že tedy nesmí mm, porušovat e, právo na kolektivní vyjednávání a v, v příslušných zemích e, vlastně nedošlo ke spochybnění průmyslových systémů. Například rozsudek Laval upozorňuje na specifika z švédského systému, kde není zákonem stanovená minimální minimální mzda a e, někdy není jasné, která povinnost se má vztahovat na vysílané pracovníky. Tato nedostatečná transparentnost nyní e, e, vlastně se vyjasňuje. A národní opatření tato opatření jaksi nespochybňují systém švédského kolektivního vyjednávání, čili pracovníci v dotčených zemích umožnili vlastně apliku- vyřešit problémy aplikace směrnice o vysílání pracovníků. A my jsme přesvědčeni, že tato směrnice nepotřebuje přepracování. To je můj druhý bod, který jsem tady chtěl uvést vytváří citlivou rovnováhu e, při poskytování přeshraničních služeb a potřebu zajistit e, e, česnohospodářskou soutěž mezi podniky i dostatečnou ochranu pro vysílané pracovníky. Já jsme přesvědčeni, že takto funguje i nadále. Zajišťuje to svobodu poskytování služeb s tím, že členské státy i podniky musí respektovat určitá pravidla a současně to nestanovuje zcela rigidní rámec. Čili Jinak by to totiž bylo překážkou pro eh, volné poskytování služeb. Eh, a vlastně stanovuje stejná pravidla všem podnikům, které vysílají pracovníky do druhých zemí. Ta pravidla se musí aplikovat stejně a není žádný rozdíl mezi podniky. To je cílem směrnice eh, omezit ten princip jednotného zacházení na tyto podniky. Podstatné ne, ne, ne, nešlo o rovné zacházení s pracovníky, a rovné zacházení podniky. A e, jasně definuje pravidla v které, která pravidla, které země mají být respektována, včetně minimální mzdy, což je poměrně neobvykle v evropské le, legislativě, protože jinak je to otázka kompetence členských států na, na základě různých systémů kolektivního vyjednávání, ale protože tady to není harmonizační směrnice, ale koordinační směrnice, potom eh, se tady řeší i otázka mzdova. Jsme přesvědčeni, že eh, tyto rozsudky tuto rovnováhu ne narušili, naopak se domníváme, že problémy, které vyvstaly v souvislosti s těmi rozsudky, vlastně e, upřesňují způsoby aplikace směrnice v národním kontextu. A v tomto kontextu je třeba zlepšit administrativní spolupráci mezi členskými státy a lépe informovat podniky a pracovníky o pracovních podmínkách, které musí být dodrženy v Čech, ve všech členských zemích, aby byla směrnice aplikována lépe. Jsme přesvědčeni, že existuje prostor pro pokrok v tomto směru, Nicméně každá opatření pro zlepšení aplikace směrnice by neměla vést k přílišné zátěži pro podniky. Eh, tam je také jasná judikatura soudního dvora o tom, jaká opatření jsou přípustná a jaká nikoli. Závěrem je pravda, že tyto rozsudky eh, eh, poukázaly na problémy s vysíláním pracovníkům v některých zemích. Nicméně dotčené členské státy zlepšily svou legislativu za účelem implementace směrnice v rámci svých eh, průmyslových systémů, které nebyly příliš tímto narušeny. Eh, domníváme se, že tedy není nutné přepracovávat směrnici o vysílání pracovníků, že stačí tedy zlepšit její aplikaci, zlepšit informovanost podniků a eh, pracovníků. Já jsem se nezmínil o některých otázek, které byly předběžně položeny, ale jsem eh, připraven na ně odpovědět, pokud tady znovu zazní. Děkuji vám za pozornost. Mnohokrát děkuji, že jste odpověděli na některé z našich otázek. Budeme mít ještě čas položit některé další otázky. Takže prosím vás, poslanci, pokud byste se ptali spíše na specifické otázky, bylo by to výborné. Máme zde tři odborníky, kteří mohou odpovědět na vaše otázky. Takže nejdříve pan Lupiksen. Tak, tak för Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych chtěl začít poděkováním hostům, kteří zde přednesli své vystoupení, protože se o těchto rozsudcích hodně hovořilo a já jsem vždy dosti překvapen způsobem, jakým soudní dvůr uvažoval. Teď jsme v situaci, kdy odbory žádají o určité odškodnění a ze strany odboru se často hovoří o zachovávání a dodržování základních úmluv MOP. A v podstatě tyto rozsudky hmm, ukazují, že mají často tito lidé pracovat za ceny, které nemůžeme zvát vhodnými, oprávněnými, přiměřenými mzdami. A já bych jistě chtěl říci, že jsem pracoval po dlouhá léta v odborovém hnutí ve Švédsku a viděl jsem, jak se tam věci odehrávají. Spousta lidí byla vykořišťována ne zcela seriózními podnikateli, ale tady se skutečně jedná o sociální dumping a mohli bychom si opravdu položit otázku, jak jsme mohli dospět do takové situace, protože máme směrnici, která má pracovníky chránit, pracovníky tedy vysílané do zahraničí a zároveň se nám tady jasně říká, že se nesmí jít proti lepším podmínkám a že se také nesmí v podstatě z odborového hlediska tedy bránit těmto méně příznivým podmínkám. Ve Švédsku například už není ani možno požadovat stejnou mzdu pro lidi vykonávající stejnou práci. Je zcela zřetelné, že musíme tu směrnici opravdu znovu proskoumat, abychom řešili problémy, které souvisejí s tímto rozsudkem. Opravdu je třeba něco udělat a já bych chtěl vidět, zda Business Europe a komise si skutečně uvědomují situaci, protože tady máme podniky, které si budou eh, dělat konkurenci nebo i podniky, které nejsou vůbec pojištěné. Já nemám nic proti hospodářské soutěži, ale musí skutečně probíhat na nějaké rovnoprávné úrovni. Myslím si, že je skutečně třeba uvažovat o tom, aby členské státy měly ratifikovat úmluvu MOP a skutečně ji využívat. Máme teď i legislativu Evropské unie, která všechny tyto věci také nedodržuje, čili opravdu musíme něco udělat, protože Evropská unie by neměla stát na straně těch zemí, které nedodržují toto umluvu, jako je Albánie nebo Korea a spousta jiných zemí. Děkuji, nemáme mnoho času, takže pokud chceme si poslechnout také odpovědi na naše otázky, prosím vás, eh, o specifické otázky a o stručné otázky. Bylo by výborné, kdybyste dodrželi 1,5 minuty maximálně. Nebudu zapínat čas, ale skutečně by pomohlo, kdybyste byli struční. Pan Christensen. No, ten má... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Když Dánsko měnilo pravidla bylo to proto, že ten dánský model byl kritizován ze strany soudního dvora. A tehdy parlamenta všichni se na tom shodli. Já bych chtěl položit dvě konkrétní otázky komisi protože některé věci mne opravdu velmi zarazily. Hovořili jste tady o pravidlech vnitřního trhu. Máme tady sociální doložku, která má průřezový horizontální ráz. Hovoří se také o chartě, o listině základních práv a já bych chtěl vědět, co s tou listinou je ve vztahu k právům kolektivního vyjednávání. Pokud zde máme pracovníky, které jsou, kteří jsou vysláni do zahraničí, a mají mít pracovní podmínky, které budou horší než ty, jaké panují v té přijímající zemi, pak si myslím, že skutečně tady vznikají určité problémy, takže si myslím, že by měla existovat pravidla, která by tyto věci vyjasnila, protože v dlouhodobém plánu to opravdu nemůže fungovat, pokud budeme mít model, který bude kritizován a takto spochybňován. Uh, Děkuji, že jste byl stručný, pan Clark. Děkuji, paní předsedkyně. Na úvěd bych chtěl říci, že podporuji volný pohyb a práva pracujících. A ještě předtím, než jsme měli římské smlouvy, tak jsem byl rád, že lidé přicházeli do Velké Británie, aby tam pracovali. Já jsem učil. Učil jsem velké, ve Velké Británii. Ale o co tady nyní zde? Laval a další rozsudky to nejsou otázky jednotlivců, ale jsou to otázky, které se týkají mnoha. A jednalo se o pracovníky, kteří pracovali za, minimální, za mzdu, která byla nižší než minimální mzda v těchto zemích. Takže eh, jaké má právo Evropský soudní dvůr rozhodnout proti vnitřnímu právu tohoto, těchto zemí? Jde o to, aby zde docházelo k masivnímu pohybu a pracovníků a takovým způsobem, který nakonec povede ke zničení národních států. Děkuji, paní Figueiredo. Muito obrigada. Eh, as eh, intervenções que ouvi contam. No, děkuji mnohokrát. Já jsem si velmi pozorně vyslechla všechna vystoupení a to vede k celé řadě otázek. Jsou to otázky zásadní, eh, na které nepřišla odpověď ani ve smlouvě, ani ve směrnici o vysílání pracovníků. A ještě méně v těch odpovědích, které soudní dvůr přinesl na tyto otázky, protože v podstatě to, o co zde jde, a co je v podstatě tedy nadhodnoceno, to je právo podniků ve vztahu k právu pracovníků. A tato otázka je předmětem eh, různého uplatňování, různého způsobu tedy realizace. A musíme uznat, že zásada rovné mzdy, rovných práv, obhajoby určitého evropského sociálního modelu. To všechno je tedy spochybněno tím, jak ty věci probíhají. A to nejenom tedy, pokud je o sociální dumping, který skutečně existuje. Na základě tedy těch rozhodnutí také soudního dvora, ale také je tady otázka nedostatečné ochrany v souvislosti s tou směrnicí a také tedy výkladem eh, Lisabonské smlouvy v tomto ohledu. Když se podíváme na ty věci podrobněji, tak si myslím, že jediný způsob, jak vyřešit tento problém, by znamenalo opravdu přepsat i Lisabonskou smlouvu a říci, že práva pracovníků nemohou být spochybněna že nemohou být pochybněna tím, že tedy podniky mezi sebou mají volnohospodářskou soutěž. Volná hospodářská soutěž a práva podniků mají přece svá omezení. A tudíž nemohou eh, spochybňovat práva osob a práva pracovníků. A to je zcela zásadní otázka, která by opravdu v té smlouvě měla být obsažena a která tam není. A protože tam není, tak si myslím, že to pak vede k celé řadě možných výkladů. a vždycky najdeme tedy možný výklad, který půjde proti zájmům pracovníků. Já nemohu souhlasit s argumenty, které zde zazněly, když bylo řečeno, že není nutno měnit tu směrnici o vysílání pracovníků a nemohu také souhlasit s tím, že není možné zlepšit situaci. Myslím si tedy, že komise zde má speciální odpovědnost a pokud není možná dohoda mezi sociálními partnery a podle toho, co jsem slyšela od Business Europe, asi to bude velmi obtížné, pak tedy Evropská komise by měla přijmout opatření a předložit návrh který se pokusí ukončit sociální dumping a který bude hájit práva těch slabších, to znamená pracovníků. A nebo pak musíme přestat hovořit o evropském sociálním modelu a pak také si musíme uvědomit, že jsme v situaci, která není o tolik lepší než situace azijských zemí. Uh, eh, Mr. Děkuji. Pan Falber? Samozřejmě, že souhlasím s argumenty, které tu přednesl, přednesla eh, zástupkyně Evropské odborové konference. Já budu velmi stručný. V roce 1919 byla založena Mezinárodní organizace práce. Právo na stávku, právo na kolektivní vyjednávání. Všechny kroky, které sledujeme i ze strany komise, v minulém volebním období směřují podvázání práv odboru. K tomu, aby odbory zmizely jako poslední překážka pro absolutní navládu volného trhu. Hesla konkurenceschopnost, malé a střední podniky, které přece nemůžou vyjednávat kolektivně, potřebou lidi propouštět a tak. Souhlasím s tím, co tady bylo řečeno. Řekněme rovnou, že evropský sociální model jde k čertu a že odbory jsou úplně zbytečné. A pak se nedivme, jak vypadají volby do Evropského parlamentu, proč se jich lidi nezúčastní, protože přestávají věřit celému projektu Evropa. Děkuji, paní Harkin. Děkuji, paní předsedkyně, já budu stručná ve svých otázkách. Chtěla bych poděkovat třem odborníkům za ty informace, které nám dnes dopoledne předložili. Je to samozřejmě velice komplikovaná otázka. Já jsem o těchto případech, soudních případech hodně četla a samozřejmě ještě si musím načíst mnohem více, protože se jedná o složitou věc. Komise ve svém prohlášení řekla, že nařízení, pokud nějaké bude, bude muset řešit problémy ale podle mého eh, je hlavní úkol identifikovat tyto problémy. A zdá se, že zde není schoda mezi jednotlivými zainteresovanými stranami eh, v tom, kde problémy jsou. Takže mohli byste nám říci, jaké jsou základní rozdíly eh, mezi vámi v identifikaci problému, které je třeba řešit? To je zásadní otázka. Další věc. Bylo nám řečeno, že zde není žádná hierarchie mezi eh, svobodami a právem na kolektivní jednání. Ale pokud se podíváme na rozhodnutí ESD, samozřejmě vycházely ze specifických okolností, ale přesto ve všech případech eh, se ESD spíše vyslovil na podporu hospodářských svobod. Slyšeli jsme, že právo stávkovat není absolutním právem. V tomto kontextu bych se chtěla zeptat, je svoboda poskytovat služby absolutní svobodou? A poslední věc. Možná na to nebude čas, možná tuto informaci můžu získat jinde, ale přesto se na to zeptám. Bylo nám řečeno, že ve Švédsku se legislativa změnila. Chtěla bych se zeptat, na to. Pokud by se to znovu stalo, pokud by případ Laval se opakoval ve Švédsku, co by se změnilo, co by bylo jinak? Děkuji, pan Serkas. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji našim třem vystupujícím. Já nemám žádnou otázku pro Business Europe nebo EOK, protože jejich stanoviska jsou velmi jasná a máme je i na papíře. Ale za to mám otázky na komisi. To vystoupení, které zde zaznělo, nerozptýlilo mé pochybnosti, ale chtěl bych to dostat písemně, abych právě se mohl zbavit svých obav. Využívám tedy svého času k tomu. Já jsem slyšel ve svých sluchátkách, že zástupce komise nám tvrdí, že ty rozsudky nijak nespochybňují práva pracovníků. Když se podívám na to, co říká MOP, že a vezmu tedy k tomu, jak si tu skutečnost, že by to nemělo spochybnit práva pracovníků ve Švédsku a jinde. Tady se opravdu dostáváme k velmi důležitým umluvám, jako je umluva 97 eh, MOP. Co se říká v té umluvě? Tam se hovoří o tom, že právo na stávku je podmíněno právy, která nejsou tak jednoznačně stanovena ale nespochybňuje to právo na stávku jako takové. Jsou tam určité podmínky, ale jsou tady v podstatě stanoveny určité tedy požadavky. A já bych chtěl, paní předsedkyně, se zeptat zástupce komise, pokud nevylučuje zástupce komise možnost revize, alespoň tak to zaznělo, tak naopak v tom, co říká okolo, vlastně spochybňuje to, co řekl jakožto výchozí premisu. Takže si myslím, že nelze říkat, že na jedné straně sice revize možná je, ale přitom vlastně není nutná, protože z toho všeho, co říká, jinak vyplývá, že to všechno je spochybněno ta směrnice vyvolává otázky, pokud je o skutečně zásadní, základní práva pracovníků. Jsou tam zcela zásadní rozpory ve vztahu k listině základních zpráv, čili skutečně jde o velký jaksi okruh otázek, které by měly být předmětem diskuse. Takže by nestačilo jenom prováděcí nařízení je skutečně ty věci vyjasnit a jak vyjasnit tedy rozsudky soudního dvora bez toho, že bychom změnili normy. Už se blížím ke konci, paní předsedkyně. Říká se, že vnitrostátní legislativa ten problém jaksi ukončí, ale to si myslím, že není pravda. Je tady celá řada problémů a to bude ještě dále pokračovat, protože tímto způsobem opravdu potřebujeme více než jenom prováděcí nařízení. A poslední se hlásí o slovo pan tady kolega vepředu. Děkuji, paní předsedkyně. V posledních dnech jsem vyslechl hodně chvály na text, který předkládá pan Monty komisi důležitá část této zprávy má být uplatněna a pak tedy samozřejmě bude nutné změnit eh, opravdu tu směrnici zcela zásadním způsobem, protože podle mě neexistuje vnitřní trh, pokud neexistuje rovnováha, po které volá pan Monty mezi hospodářskými právy a právy tedy pracujících. Protože bez této rovnováhy je dumping zcela nutný, protože skutečně musíme srovnávat určité modely sociálního zastoupení eh, a také konsolidovaných práv, jak se to objevuje v každodenní praxi. Jsou to práva, která se stále více diverzifikovala mezi zeměmi, které jsou součástí Evropské unie. A pak je tady určitá vazba, jsou tady určité vazby, které jsou dnes zcela objektivní. Když tedy uznáme, právo na eh, kolektivní smlouvu, tak musíme také uznat právo na stávku a právo týkající se spravedlivého zastoupení, protože zde je třeba, aby ty pravomoci byly vykonávány těmi, kdo k tomu skutečně dostanou oprávnění ze strany pracovníků. Čili zde musí být skutečně paritní zastoupení mezi podniky a zástupci těmi eh, zástupci tedy pracovníků. Čili je skutečně nutné řešit konflikty a zde tedy jedním ze základních nástrojů je stávka. Čili když tyto věci všechny nepropojíme, hrozí nám, že budeme podporovat eh, požadavky na vnitřní trh a jeho oživení bez toho, že bychom k tomu měli potřebné nástroje. Um, you... Děkuji, já mám velice stručnou otázku. Vím, že už nemáme mnoho času. Ale vy jste mě mluvili o směrnici o vysílání pracovníků a o jejím prosazování. Než budeme vědět, že může být tato směrnice eh, správně prosazována, eh, není jasné, jestli je třeba provádět její přeskum. Co byste k tomu řekli? Takže prosím vás, buďte struční, začneme eh, EUK. Já využiji svoji jednu minutu k tomu, abych potvrdila, že ty otázky, které zmínila paní Harky, jsou zásadní a je třeba na ně reagovat. Já stále čekám na to, až se lidé zeptají na tyto otázky. Ano, samozřejmě žádné právo nikdy není a absolutní, i když bych řekla, že právo na život je blízko tomuto absolutnímu postavení, ale je to otázka. Problém je, že každý hovoří o rovnováze, ale já zde žádnou rovnováhu nevidím. My máme omezené, omezené možnosti. My jako odborové svazy a pracovníci máme omezené možnosti, když se snažíme bránit pracovníky v přeshraničních záležitostech. A proč tomu tak je? Proč to děláme? Chceme rovnost mezi všemi pracovníky v našich zemích. A pokud se nebudeme snažit eh, je bránit, eh, budou eh, pracovníci Ehm, agresivní vůči imigrantům a to my nechceme. My chceme, aby podporovali vnitřní trh a z tohoto důvodu činíme tyto kroky, které činíme. A e, tyto kroky jsou údajně proti e, volnému pohybu e, poskytování služeb. Pokud eh, společnost eh, jde někam si předá sídlo do jiného členského státu, já s tím nemám problém, ale nemůže přece to dělat na úkor práv každého, kdo jí stojí v cestě. Nemůžeme eh, dovolit, aby se společnosti vyhybaly sociálním eh, dohodám nebo kolektivním smlouvám, aby eh, se vyhýbaly sociálním právům, aby se stěhovaly například z Helsinek do ehm, Lotyšska kvůli tomu, že chtějí mít nižší náklady na mzdy. Já se domnívám, že to, co zmínila paní Harkin, jsou skutečně velice zásadní otázky. Děkuji. Pan Maxim Ceruty, prosím. Děkuji, budu stručný. Eh, jak máme identifikovat problémy? Myslím, že tu jsou dvě, dva problémy. Eh, je třeba nalézt rovnováhu mezi hospodářskými svobodami a, a právem na kolektivní vyjednávání. Já si myslím, že to je přesně to, o co se snaží Evropský soudní dvůr. Eh, snaží se o to, aby zde byla rovnováha, ne aby zde byla práva pracovníků e, nadřazena. A pokud chcete mít rovnováhu, potom byste měli poslouchat Evropský soudní dvůr, který ukazuje, jakým způsobem by to bylo možné vyrovnat. Další věc e, za jakých okolností mohou být aplikována pravidla směrnice o vysílání pracovnicích. Samozřejmě, zásadním principem je, aby se tato směrnice aplikovala na všechny společnosti. Nebylo jasné, za jakých podmínek by se to mohlo aplikovat na všechny společnosti. Eh, protože eh, to nebylo jasně stanoveno. Takže, ale já si myslím, že to už eh, vysvětleno bylo v aktivitách komise, takže to už problém není. A další věc, když máte všeobecnou kolektivní smlouvu, může eh, přesahovat zásadní základní pravidla. A já si myslím, že jsou zde kolektivní smlouvy, které mohou eh, přesahovat tato pravidla, a pokud tedy odpovídají směrnici o vysílání pracovníků. My jsme eh, s EOK identifikovali některé problémy a myslíme si, že řada těchto problémů už byla eh, vyřešena a z tohoto důvodu eh, si myslím, že je nyní lepší soustředit se na prosazování a implementaci. Děkuji, nyní předávám slovo komisi. Well, uh, the easiest question. Nejsnažší otázka je, kdy bude text mého prohlášení, zda bude prohlášení moje k dispozici a já na to řeknu ano. Mnoho vystoupení vychází z toho, že mzdy a podmínky eh, vysílaných pracovníků jsou horší než těch místních. A to by bylo napřed potřeba prokázat prostudovat, zjistit, jaké jsou podmínky, pracovní podmínky a mzdové podmínky vysílaných pracovníků, abychom měli jasnou e, představu. Obecně směrnice má zabránit sociálnímu dumpingu, vyžaduje aplikaci minimálních mest, pracovní doby, BOZP, e, podmínek e, v hostitelské zemi pro vysílané pracovníky. Tyto minimální mzdy jsou prosazovány dvojím způsobem, buď zákonem, anebo na základě kolektivního vyjednávání. Ale co směrnice nedělá, je vymáhat eh, mzdy eh, platné, domlu, dojednané na základě kolektivního vyjednávání, které ale neplatí celostátně. Eh, jestliže by totiž směrnice toto nařídila, tak potom by musely e, firmy posílat, e, e, vyplácet vyšší mzdy vysílaným pracovníkům než místním pracovníkům, kteří nejsou pokryti tou příslušnou kolektivní smlouvou. A to by pak byla narušená rovno, jaksi rovnost zacházení mezi místními a vysílanými pracovníky. Interpretace tohoto není problém ve většině členských států Unie, protože většinou platí kolektivní smlouvy eh, s celostátní platností. Ovšem v těch zemích, kde existují různé vrstvy kolektivního vyjednávání, tam pak ty kolektivní smlouvy někdy neplatí na celostátní úrovni. Já znám názor MOB, ale nám se nejedná o názor MOP, ale komise expertů Mezinárodní organizace práce. A v souvislosti se situací ve Spojeném království a v odka- s odkazem na speciální zákony o stávkách ve Spojeném království v minulosti jsme e, získali několik doporučení tohoto výboru expertů. Nicméně je jasné, že jakmile se setkáme s principy, které vychází z primárního práva, čili smlouvou, chartou a máme problém ekvivalence, když že není eh, sekundární legislativa, která by přesně definovala, jak ty principy aplikovat, tak vždy máme problém rovnováhy mezi základními sociálními právy a ekonomickými svobodami, které jsou oboje chráněny na stejné úrovni primárním právem. Máme to vyřešit sekundární legislativou? Ano, mohli bychom, ale problém je, že smlouva nedává Evropské unii pravomoc, eh, eh, jak si přijímat legislativu o právu na stávku. V článku 5, odstavci 5 článku 153 eh, smlouvy a to nemůže komise si tak jasně, jak si přejete, nebo tak jasně rozhodnout o tom, co konat v oblasti základních práv, protože tam jsou omezené pravomoci komise a to je třeba vzít v úvahu. Přesto ale, jak jsem říkal, jak se doporučení eh, Montyho zprávy eh, si vyžaduje podrobné proskoumání a, a bude třeba to vzít v úvahu v navrženém řešení. Co se týče přepra- pro přepracování směrnice, já se moc omlouvám, říká předsedkyně, ale už nám vypršel čas. Mohl byste nám eventuálně svoji prezentaci zaslat a pokud budou mít eh, poslanci nějaké další otázky, tak eh, byste eh, mohli mm, si to vykorespondovat. Tlumočníkům taky už končí pracovní doba, už jsme překročili čas. A takže jakkoliv bychom rádi pokračovali v této diskuzi, protože je to opravdu velice zajímavé. Ale všem třem vám velice děkuji za eh, vaše eh, příspěvky a omlouvám se, že jsem to takto zkrátila. Děkuji. A příští zasedání se bude konat 23. června a 24. června. 23. začneme v 15 hodin.